neoznámil zatím, že by s tím měl nějaký problém. Dívám se na kolegy a kolegyně koordinátory. Zdá se, že je všechno v pořádku, že můžeme přijmout pořád jednání. Dobrá. Žádám také o schválení zápisu ze schůzí konaných dne 20. a 21. července. Pakliže nemáme žádné námitky, tak Tyto zápisy podepíšu jako schválené. Děkuji vám. Bod 3. Tady máme nějaký nesoulad v číslech, tak moment, prosím. Máme tady už pana Kohlíčka? Neviděl jsem vás. Takže bodem 3 je rozpočet pro rok 2010, konkrétně pozměvací návrhy a pan kolega Chuhlíček. Máte slovo. Milému kolegovi chtěl bych popřát nám všem, ať už recyklovaným nebo prvozvoleným, u této první zprávy, abychom tak jako jsem viděl, jak se sešly pozměňovací návrhy, tak abychom vždycky mysleli takto jedním směrem. Abychom vždycky byli schopni se shodnout na těch základních principech. A já vlastně tady budu pokračovat v práci, kterou jsem dostal ještě v minulém volebním období jistě si vzpomínáte že jsem tady reklamoval že mám být zpravodajem a nemám ani jedno číslo že mám být zpravodajem a nemám ani jeden návrh od komise takže to už jsme vylepšili. chtěl bych říci že mé pozměňovací návrhy které jste dostali a které jste jistě viděli směřují k tomu aby rozpočet byl na původních navrhovaných číslech. Chtěl bych to zdůvodnit, proč. Samozřejmě ekonomika není exaktní věda, takže každý ekonom má své způsoby řešení krize, ale v zásadě většina z nich říká, že když je krize, tak by se mělo investovat do infrastruktury. A většina těch částí rozpočtu v dopravě směřuje k investicím do infrastruktury. Máme zde samozřejmě některé i jiné položky, ať už je to EASA nebo další agentury, ale ty jsou relativně menší proti investicím do t koridorů. Pro mě růženku, já mám zprávu zrovna za hodinu. A e, které samozřejmě z hlediska zaměstnanosti a z hlediska rozvoje Evropské unie jako celku mají klíčový význam my jsme v minulém období právě u té infrastruktury u koridorů ten t kritizovali nízké částky které jsou uvolňovány na tento účel a proto si myslím že je velice pozitivní že prakticky ninety všech pozměňovacích návrhů které k tomu rozpočtu přišly směřují stejným směrem. A ještě jednou bych to tady řekl, je to snaha, abychom se dostali na původní plánované částky vynakládané v jednotlivých částech rozpočtu na dopravu a turistiku. U některých dalších návrhů myslím si, že by bylo dobré abychom pokud možno v celém tom materiálu měli stejné formulace pokud se týče například položky 6400 Kramer Zile Sustainable Tourism, tak ten komentář, abychom měli stejný jako v jiné části. A myslím si, že bychom se měli potom, až budeme zítra hlasovat, dobře zamyslet nad tím, když máme tři položky navržené jako zvýšení proti návrhu komise, jestli hlasovat od nejmenší položky nebo od největší. Je to konkrétně eh, zajímavý návrh na výrazné zvýšení u programu Marco Polo 2 6416 u kolegyně Wortmann Kohl Chtěl bych velmi poděkovat mým kolegům, protože jejich poznámky, kterými doplnili své návrhy, a ještě jednou bych chtěl zdůraznit, že jsou mnohdy stejné jako návrhy, které podával zpravodaj, tak budou velmi užitečné při zápolení s rozpočtovým výborem, které bylo ohlášeno na 15. 9 a já jsem velmi zvědav, jaká tam bude atmosféra, jestli se nám podaří opravdu přesvědčit rozpočtový výbor, že v krizi se investuje do infrastruktury. Tak to jenom úvodem. Myslím si, že je dobře, že například kolegyně icu tady navrhuje, aby se eh, postupovalo v souladu s tím, co jsme tady říkali již v minulém období, dále při průzkumu využití Dunajské vodní cesty. To je jedna z těch položek, která je tam navíc. A myslím si, že je eh, třeba, abychom se zamysleli také nad tím, jestli satelitní navigace by neměla spíš být v jiné části rozpočtu Evropské unie než v dopravě a turistice. Když se podíváme pokud si vzpomínáte na diskusi o sedmém rámcovém programu, tak tam doprava a turistika byla jedna položka a Galileo byla zvláštní položka, stejně tak jako jaderná fúze. Takže eh, otázka je, a to bych právě dával k diskuzi, abychom si řekli, jestli z rozpočtu dopravní kapitoly jít do těchto programů, anebo jestli to spíš nechat na vyčlenění do zvláštní položky, tak jako tomu bylo v minulosti. Ale je to věc pro diskuzi, tak jak to vydiskutujeme, tak jak to odsouhlasíme, tak to potom jako zpravodaj budu obhajovat. Takže to je snad jenom úvodem a ještě jednou byl jsem mile překvapen, že tato zpráva, kterou vlastně uvádíme svoji činnost v tomto období, eh, takže vyvolala mm, velmi shodné reakce napříč všemi skupinami a že ty pozměňovací návrhy se v zásadě shodují. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Kohlíčku. Za EPP pan Groš. Děkuji, pane předsedo. Já chci také poděkovat zpravodaji za zprávu Doba dovolených není ideální na slaďování a podobné věci, ale myslím si, že ve výboru budeme snad schopni najít eh, převážnou většinu pro některé návrhy. Chtěli bychom říci, že podporujeme z velké části návrhy, které se týkají těch prvních neredukovaných návrhů, Myslím si, že je to koherentní, pokud jde o dobu krize, tak plně souhlasím s tím, že v této době by se má, mělo investovat eh, přímo do infrastruktury. Eh, je to otázka toho, zda by se to dá udělat bez zatěže pro další generaci a myslím si, že není důvod, aby se snižovaly investice. Musíme dát znamení. A v této souvislosti chci ještě jednou zdůraznit i s politováním, že v celý program na zvládnutí krize bohužel neobsahuje dodatečné prostředky pro dopravu a to se týká i budoucnosti. Pokud jde o zvláštní projekty v transevropských sítích, tak to jsou věci, které se dělají z penězi, které byly poskytnuty, ne z dodatečných prostředků. A myslím si, že právě doprava je to odvětví, které dává akcent v těchto těžkých obdobích a proto si myslím, že bychom měli vůči rozpočtovému výboru postupovat velmi jasně. A další bod, který chci zmínit, velmi často se diskutuje rozpočet v létě, v letní přestávce, ale bylo by zajímavé, kdyby na výbor dostal a jeho členové více informací například eh, zmocnění, snížení zmocnění k výdajům, povinnosti a podobně. Myslím si, že by bylo důležité, aby také komise poskytla více informací o využívání těch prostředků, zejména v pilotních projektech protože z toho se můžeme poučit, zda není ten postup příliš složitý, zda není složité kofinancování. Myslím si, že pro parlament je důležité vědět nejen, kolik peněz se vydá, ale na co, proč a proč se případně nevydají. A třetí bod, myslím, že hlavní body tu zazněly, otázka bezpečnosti Není možné ji považovat za nedůležitou a snižovat investice. Myslím si, že i tady je třeba pokračovat formou pilotních projektů, abychom pokročili a určit, pokud jsou určité produkty výzkumu, pokud jsou informace, které mohou přispět k lepší bezpečnosti, investovat do nich v rámci nějakého nového programu je správné. A pokud je o Marco Polo, tak tam se k tomu ještě dostaneme s kolegyní Wortmann Kohl, se skoordinujeme, abychom se dostali na jednotnou linii. A poslední připomínka, kolega tam udělal zajímavou změnu eh, v oblasti přeshraniční cyklistiky a myslím si, že to opět je v rámci transevropských sítí, ale minimálně je to v oblasti Interregu. Je to podpora v této části. Pokud eh, půjde o tuto věc, tak za nás nestojí nic v cestě. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Za socialistickou skupinu pan Alchadraj. Eh, Děkuji, pane předsedo. Mám dojem, že jsme se v zásadě shodli. Také my podporujeme většinu pozměňovacích návrhů, které jdou tím směrem, aby se alespoň zachovala úroveň, která existuje ze strany komise, pokud jde o rozpočet. Moje frakce plně souhlasí s tím, že právě v době krize by bylo nepochopitelné, kdyby se šetřilo na projektech, které mohou přispět k rozmachu. Investice do dopravy, navíc nejsou jenom investicí současnosti, ale jsou také investicí do budoucnosti a budoucího růstu. A je trvale udržitelný systém dopravy může být takovýmto příspěvkem k dalšímu rozvoji. Tím bych ukončil, pane předsedo. Řeknu ještě jednou, že podporujeme kolegy a také návrhy kolegy Kohlíčka Děkuji také panu Kohlíčkovi za práci během letních měsíců, což není samozřejmé. A pokud jde o některé eh, velkorysejší eh, pozměňovací návrhy, k těm se budeme muset ještě vyjádřit, ale v zásadě souhlasíme. Děkuji. Děkuji za skupinu Alde, pan Sterks, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já se připojuji ke kolegům, také my podporujeme zpravodaje, děkujeme mu za jeho práci a za úsilí, které rozvíjí v oblasti dopravy, nesmíme zaostat. Souhlasím tedy s kolegou Grošem. Pokud je o rozpočtový výbor, musíme mu jasně vysvětlit, že my jako kapitola rozpočtu tady neakceptujeme redukci, snížení prostředků, takže se připojuji k tomu, co bylo řečeno. Děkuji. Za zelenou paní Lichtenberg, prosím. Ja, herzlichen Dank. Děkuji. Já také mohu souhlasit s touto obecnou linií, ale chci se určitě zmínit o prioritách, které musíme určit. Podle nás i pokud jde o rozpočet. Jde zejména o práva cestujících. Pozměňovací návrhy, které se týkají těchto, považuji za mimořádně důležité. Je to věc, kterou od nás očekávají také evropští občané. Jde o to, zejména v přeshraničním eh, styku eh, je třeba podpořit práva cestujících a musíme se také angažovat finančně v této věci. Považuji to za velmi důležitý bod protože dopravní systém může být jen tak dobrý, jak jak dobré jsou služby pro jednotlivé účastníky v tomto systému. Další věc, pokud je o to, abychom investovali v době krize do dopravy, je to také otázka vždycky specifikace a zadání eh, nadcházející konference v Kodani. To znamená, do jakého druhu dopravy je třeba stanovit priority, právě Marco Polo, pokud jde o všechny věci veřejné dopravy, je důležitý a také výzkum, aby se zajistila budoucnost a tady potřebujeme prostředky. Krátit investice do těchto oblastí to by v podstatě byla cesta špatným směrem, pokud bychom podporovali jenom ekologicky škodlivou dopravu, nedostali bychom šanci do budoucnosti. A poslední slovo k otázce finančních prostředků pro transevropské sítě a kofinancování. Kofinancování je důležité i psychologicky. Není to Evropská unie, která členským státům něco dává na tácu, ale je to společně vytvořený program a proto je kofinancování jedním ze základních nástrojů. Nemůžeme v některých zemích financovat jenom některé infrastruktury. To by bylo nepřijatelné. Je to také otázka integrace celkových sítí. Vím ale, že bojujeme s tím, že se tyto trasy, tratě neuskuteční, protože členské státy nepřispějí a současně pak zaznívá také nadávání v tom smyslu, že Evropská unie nedělá dost. Tady si myslím, že jako výbor se musíme také jasně vyslovit. To znamená, že na straně jedné se šéfové vlád rozhodují Evropské unii poskytnout méně peněz na méně úkolů a na druhé straně zaznívají stížnosti, že nedostanou veškeré prostředky na to, aby vybudovali infrastrukturu. To už zasahuje, jde nad rámec pozměňovacích návrhů, ale musí to zaznít, musíme to říct, protože členské státy dlouhodobě nemohou zůstat na tomto postoji. Děkuji mnohokrát za ECR, pan Zila, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také panu Kohlíčkovi za tuto zprávu i ostatním kolegům a kolegyním za předložené pozměvací návrhy. Jenom velmi stručně. Souhlasím s tím, co už tady zaznělo. Pochopitelně, co se týče snižování výdajů, musíme se držet toho, že tyto škrty jsou v oblasti dopravy nepřijatelné. Na druhou stranu, k tomu ale musíme přistupovat realisticky. I v mé zemi dochází k velmi drastickým rozpočtovým škrtům. Závisí to pochopitelně na regionech, ale doprava má i středně dlouhý, střednědobý a dlouhodobý dopad na ekonomiku. Pan Groš a ostatní se zmínili o tom, že kola jsou důležitá. Děkujeme za podporu příslušného návrhu, který se toho týkal. Je velmi dobré, když konzervativce a zelení se mohou zhodnout. Děkuji. Tak, všichni koordinátoři a koordinátorky promluvili, zatím máme čtyři poslance a poslankyně, kteří by se chtěli vyjádřit. Pokud máte zájem vystoupit, tak se ještě přihlaste. Nejprve pan Bradborn. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem se chtěl krátce vyjádřit k úvodnímu vystoupení pana Kohlíčka. Když se podíváte na pozměňovací návrhy, které před sebou máme, tak pokud chce zlepšit dopravní sítě a dosáhnout hmatatelných výsledků pro financování infrastrukturních, infrastrukturních projektů z evropského rozpočtu v tuto chvíli ve stavu ekonomiky takový, jaký je, tak bych s tím souhlasil. Ale když se podíváme na ten návrh, tak jako leží a běží, tak spočívá k neustálým navýšením rozpočtu za zprávu toto nejsou kapitálové investice. To je zpráva. Jinými slovy, nevede to k žádnému konkrétnímu kapitálovému investičnímu projektu. Opět se navrhuje zvyšování rozpočtu pro agentury a zase tam není ani cent v tom rozpočtu, který by měl směřovat k k kapitálovým projektům, které by mohly mít nějaký trvalý dopad v Evropské unii. A pokud toto budeme dělat, a když se podíváme na Marco Polo, bezpečnost a některé projekty v oblasti transevropských dopravních sítí, tak tam určitě najdeme něco, co přináší Evropské unii hodnotu navíc. Ale když se podívám na pozměňovací návrhy, tak mám pocit, že opravdu stránku za stránkou dáváme více peněz na byrokracii, než spíše na konkrétní projekty, které v praxi probíhají. A následně si říkám, co to tento výbor vlastně dělá. Ti, kteří tady byli v předchozím parlamentu, tak eh, vědí, že vždy kritizuji, když agentury jsou samoučelné a dobře nefungují a necítím žádnou potřebu, když se podívám na ostatní priority, které bychom měli sledovat, aby tento výbor schvaloval zvyšování rozpočtu na základní administrativní činnosti. Děkuji. Děkuji, paní Wortman Kohl, prosím. Děkuji, pane předsedo. Připojuji se k tomu, co řekli předřečníci, kteří zdůraznili, že právě teď je velmi důležité, abychom investovali do dopravní infrastruktury právě v době krize. A proto se chci přimluvit zejména za Marco Polo. My jako Evropané eh, chceme tohoto dosílit. Pokud se podíváme na rozpočet 2009 a podíváme se na návrhy komise na rok 2010, tak tu máme z 54 milionů pokles na 30 milionů. To jsou obrovské částky krácené a návrh rady jde ještě níž. Máme před očima cíl, který sledujeme programem Marco Polo. Jde nám o podporu eh, dopravních cest nejen na moři, ale také vnitrostátních dopravních vodních cest. A tady pro ty vnitrostátní vodní cesty eh, to jde v podstatě na minimum. 06026, tam máme zase starý slib pro vnitrostátní vodní dopravu. Právě teď vodní doprava vnitrostátní má obrovské potíže proto je důležité, abychom je podpořili. Proto chci požádat o pozornost a podporu textu, který mám v pozměňovacím návrhu 6414 Jde o program Marco Polo a s panem kolegou Kohlíčkem se ještě sejdu a projednáme, zda bychom případně neměli požadovat víc, nejen 3 miliony, abychom použili jako základ návrh komise, ale případně prodiskutovat, co bylo v rozpočtu roku 2009. Měli bychom být stižádostivější. Je důležité, abychom byli jednotní, ale měli bychom mít také své ambice. E, v mém pozměňovacím návrhu je to možná příliš, ale myslím si, že se přece jenom podíváme na to, zda nebude možné získat víc než 3 miliony, abychom vyjádřili jasně prioritu. Děkuji mnohokrát. Paní Alessandra, prosím. Gracias, presidente. Eh, Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poblahopřát panu Kohličkovi k jeho práci. Především bych chtěla poděkovat, že na tom pracoval během letních prázdnin, ani neměl možnost dotatečné technické podpory. Získal podporu ze strany sekretariátu. Líbí se mi jeho přístup, že se chce vrátit těm původním částkám, které byly navrženy. Co se týče našeho pozměňovacího návrhu, tak eh, jsem ráda, že paní Tykau předložila pozměňovací návrh, který se týká cestovního ruchu, že opět se chce navrátit k těm původním navrženým finančním částkám. Také se chce vrátit k původním krokům, které navrhoval parlament. A také bych chtěla zdůraznit, že komise zapomněla na dopravní infrastrukturu ve svém ekonomickém plánu pro oživení, či Evropský parlament opět zakomponoval tento prvek. Jsou tady dva velké pozměňovací návrhy od pana Kramera, které podle mého názoru nejsou příliš solidární. 64.00 ve svých poznámkách vylučuje Eurovelo aktivity, to znamená celá, celý tento projekt se omezuje pouze eh, na oblast bývalé železné opony. Pochopitelně to vyhovuje jeho občanům, ale tento projekt je širší. Například eh, tento projekt se má realizovat eh, i u nás. Například v naší zemi musíme stále ještě vzdělávat cyklisty, musíme je podpořit. U nás doma příliš cyklistů ještě nevidíme, čili je důležité, abychom se zaměřili i na ty země, které eh, skutečně musí dělat osvětu v oblasti bezpečnosti provozu pro cyklisty. Co se týče transevropských sítí, tak opět vidím, že projekty pro jeho region jsou velice podporovány, ale v tuto zásadní chvíli v Evropském parlamentu musíme podpořit také 30 projektů pro Esensko a také ostatní, a měl by specifikovat, které ostatní projekty. Já jsem proti tomu a to je signál, který bych chtěla vyslat. Děkuji. Není má slovo paní Tykau. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve chci poděkovat panu Kohlíčkovi za zprávu. Já jsem podala některé pozměňovací návrhy. Myslím si, a to tu také už zaznělo, myslím si, že krácení rozpočtu u projektů infrastruktury v dopravě je nepřijatelné a myslím si, že to musíme jasně formulovat. O to více, že za chvíli budeme diskutovat o nové Evropské komisi a doufáme, že v budoucnosti bude rozpočet na dopravu, zejména pro transevropské sítě, více zohledněn v celkovém rozpočtu. U některých pozměňovacích návrhů jde o bezpečná parkovací místa. Víme, že v Evropské unii je to jistý problém. Vytvořili jsme určité podmínky pro určité jízdní doby, pro jízdní časy nákladních aut, ale je také důležité, abychom vytvořili dostatečně bezpečné podmínky pro parkování, čili nechat postavit bezpečná parkoviště už byl obdobný projekt v minulých letech, ale v tehdejším opatření šlo o hranici s Ruskem na severovýchodě Evropy. V tomto případě mi jde o jihovýchodní Evropu. Podala jsem také pozměňovací návrh, týkající se excelentní turistiky, čili destinací. A řekla jsem, že je třeba vytvořit takovýto, takovouto destinaci eh, v deltě Dunaje. Je to otázka také práv cestujících a připomínám kolegům, že většina stížností evropských občanů se týkala dopravy zejména, pokud jde o leteckou dopravu. Nechci tady podrobně probírat satelitní navigaci, ale na závěr chci ještě jednou zopakovat, že infrastrukturní projekty v oblasti dopravy vytvářejí, mohou vytvářet pracovní místa a rovněž mohou být základem pro vyšší ekonomický výkon a mohou tak přispět a podpořit turistiku. Děkuji paní Tykou, paní Dulan, prosím. Paní Dulan, omlouvám se. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jsem tady nová a chtěla bych také velmi poděkovat panu zpravodaji a ostatním kolegům a kolegyním za jeho práci v oblasti rozpočtu. Souhlasím s tím, co tady zaznělo, že je potřeba především v této těžké době investovat do dopravy a do infrastruktury. Jde nám přece také o vytváření poptávky. Především vytváření poptávky po novém kapitálovém zboží. Budu se snažit o to, aby byl oslyšen i v rozpočtovém výboru, jehož jsem členkou, náš výbor. Čeká nás kurenský summit a myslím, že v této souvislosti jsou otázky cestovního ruchu a dopravy velice důležité a citlivé. A programy typu Marco Polo a Galileo také. Vzpomínám si, že když jsme je spouštili během belgického předsednictví, že jsme si říkali, že to jsou přesně takové projekty, které nám ukazují, že je potřeba pracovat v oblasti technika a technologie, které sice nezmění všechno, ale mohou změnit určité chování firm i jednotlivců. A v době před tímto rozpočtem si myslím, že, eh, tedy před tímto summitem, promiňte, není vhodné snižovat rozpočet takových oblastí, které umožňují podnikům i domácnostem změnit své chování. Takže velmi podporuji tuto zprávu jako ostatní kolegové. Také děkuji. A poslední na mém seznamu je pan Grandes Pasqua. Prosím. Can the interpreters hear anything? Slyší něco tlumočníci? Už ano, už funguje mikrofon. Dobrá, děkuji pane předsedo. Jak jsem už jednou říkal mimo mikrofon, děkuji mnohokrát eh, panu zpravodaji za velmi dobrou práci. Musel pracovat v létě, kdy většina z nás jsou na dovolené, takže mu mnohokrát děkuji. Děkuji také sekretariátu za to, že mu v jeho práci byl nápomocný. Úplně souhlasím s tím, co řekl pan koordinátor Groš, když jsme hovořili o obecném přístupu k tomuto rozpočtu, jenom chci zmínit pár pozměvacích návrhů, které jsem sám předložil. Za prvé, položky týkající se Evropské agentury pro bezpečnost. Když chceme dát této agentuře nové zodpovědnosti, nemůžeme jí škrtat rozpočet toto prostě není vhodná doba škrtat. Především v oblasti bezpečnosti leteckého provozu. Za druhé, položky týkající se Galilea. To je program, který už tak a, se trochu protahuje. A ty tři kontrolní centra, jedno z nich se mělo dostat do Španělska. My pochopitelně bereme to, že to španělská vláda přijala, takže následně musíme brát i to, že to jak se zaplatíme. Ale v tom případě nemůžeme takovýto důležitý projekt zpomalovat. Budou muset přispět jak členské státy, tak Evropská unie. Dobrá, ale prosím, nespomalujme tento projekt, protože Galileo je velice důležitý projekt. A při nejmenším se musíme vrátit k návrhu komise. Děkuji. A nyní za komisi pan Filipy. Kde vás máme? Děkuji, pane předsedo. Komise by chtěla poděkovat výboru za návrh vrátit se k původním číslům komise. Nicméně chtěli bychom upozornit na následující body. Pozměňovací návrhy, které byly předloženy, mají povětšinou za cíl zvýšit částky, které požádala komise v oblasti prostředků na závazky. Bylo, byli jsme požádani o to, abychom snížili nejenom rozpočty, ale také stavy. V předložených pozměňovacích návrzích za které děkujeme. Máme i takové, které chtějí dostat na, pos, na původní úroveň částky, ale nikoli stavy zaměstnanců. Bez navýšení stavu zaměstnanců, i když zvýšíme částku pozměvacím návrhem, tak to vlastně moc k ničemu nebude. Komise by tedy proto požádala výbor, aby to vzal v úvahu a aby předložil pozměvací návrh, jehož cílem by také bylo zpětně navýšit stavy zaměstnanců, které snížila rada. Co se týče programu Marco Polo, souhlasíme s pozměvacím návrhem, jehož cílem je navýšit závazek, ale nevidíme potřebu, aby překračoval 30 milionů, tak jako to navrhla komise. A důvodem je, že došlo ke snížení návrhu z roku 2008, které budou muset být proplaceny z největší pravděpodobnosti v roce 2010. Jinými slovy, Tedy v roce 2010 budeme potřebovat méně prostředků na platby. A je to také z toho důvodu, že v nařízení o Marco Polo došlo k určitým změnám, to vstoupí v platnost ale až v roce 2010 a následně tedy platby v roce 2010 budou nepravděpodobné. Takže bych vás chtěl ujistit, že toto snížení nemá za cíl snížit financování projektu. Jak totiž vidíme v předběžném návrhu rozpočtu, co se týče prostředku na závazky, tak tam máme navýšení. My jsme navrhovali snížení prostředků na platby, protože si myslíme, že budou nevyužitelné, když se podíváme na fáze, do které se dostala realizace těchto projektů. Že více než 30 milionů v roce 2010 prostě nebude potřeba. Teď, co se týče pozměvacího návrhu, které se týkají TNT 64 nebo 24, tuším, tak tam souhlasíme s pozměňovacím návrhem, nicméně máme určité obavy ze, ze změn z, ve znění, o kterém už hovořil pan Bro, Broš. Protože si myslíme, že v té době už tady tyto akce nebudou v souladu s nařízením TNT a nebudou v souladu s doporučeními spíše. Takže my navrhujeme určité změny, které bychom rádi předložili. Teď, co se týče 6429, bezpečnost dopravy, tak eh, komise se domnívá, že tento pozměňovací návrh představuje navýšení, které není potřeba a myslí si, že se to dá vyřešit v rámci následujícího akčního programu týkajícího se bezpečnosti silničního provozu, který má komise přímo v roce 2010. Takže je to malé navýšení pladeb, tedy prostředku na platby a na závazky. Teď, co se týče pilotního projektu bezpečnosti na transevropských sítích, tedy 6431, komise by byla raději, kdybychom si počkali na vyhodnocení výsledků stávajících projektů, které byly financovány v roce 2007 a 2008, než budeme alokovat do těchto eh, pilotních projektů nové prostředky. Eh, nová, eh, nová rozpočtová položka týkající se umožňování a přeshraniční dopravy, tak tady by komise ráda zdůraznila, že situace na východní hranici není srovnatelná se situaci s přechody s Ruskou federací. Evropský parlament spustil iniciativu, aby se zlepšila situace na třech přechodech s Ruskou federací a to následovalo po hodnocení pracovní skupiny, která byla vytvořena v rámci dialogu Evropská unie Rusko o dopravě a jehož výsledkem byly jasné priority, jejichž splnění povede k bezpečnosti přepravců a jejich dopravu. Navíc a odstavná parkoviště se dají financovat i z půjček od Evropské investiční banky a kromě toho existuje ještě celá řada dalších nástrojů, například Evropský fond pro regionální rozvoj. Komise se tedy domnívá, že 6457 není potřeba. A nakonec 6458, tady se komise také domnívá, že navýšení o 50 milionů v oblasti prostředků na platby není potřeba, když se podíváme na stav implementace projektu. A už jsem říkal to i u programu Marco Polo, takže zopakuji ještě jednou, že se nejedná o navýšení prostředků na závazky, že se nám jedná o to, že si nemyslíme, že je potřeba navyšovat prostředky na platbu, když se podíváme na stav implementace projektu. Děkuji. Děkuji, pane Kohlíčku. Máte slovo pakli, že byste chtěl ještě to zhrnout, anebo se vyjádřit. Well, uh, in brief, uh, I think we agree on... Jenom velmi stručně. Myslím, že souhlasíme s tím, že všichni musíme udělat něco. V době krize to musí být pozitivní opatření bylo řečeno, že bychom neměli podporovat byrokracii, to říkal pan Bradburn, a že musíme investovat do infrastruktury a že musíme řádně investovat, paní Lichtenberger, jak jste říkala vy. Takže si myslím, že vlastně spolu souhlasíme, musíme se rychle prodiskutovat to, co říkala komise. A k paní Wortmann Kohl, myslím si, že si budeme muset sednout s panem Filipem a prodiskutovat si dále váš pozměňovací návrh a navrhnout ostatním, co s tím. Česky, když na to mám právo mluvit česky a vybojoval jsem si to v minulém období, eh, myslím si, že stačí jenom trošičku doladit ty naše myšlenky a že zítra můžeme skutečně přistoupit k tomu, abychom odhlasovali to, o co se potom fifteen doufám že s podporou naší nové kolegyně durant eh, v rozpočtovém výboru budeme snažit abychom prosadili. děkuji vám. pane Kohličku. Chtěl bych vám jenom připomenout, že budeme hlasovat o této zprávě zítra 10 minut po deváté. Tímto končíme bod na tomto programu a další bod je výměna názorů ohledně priorit v oblasti dopravy. V návaznosti na rozpravu v červenci s generálním eh, ředitelem Reuterem, tak eh, jsme se rozhodli, jaké priority bychom měli mít v oblasti dopravy, na co by se měla také zaměřit eh, komise a chtěl bych dát slovo také novým členům. Možná si vzpomenete, že během eh, diskuse s panem Reutem celá řada poslanců zdůraznila celou řadu bodů. Jednak financování TNT, dále dopadů ekonomické krize. O tom jsme se také zmínili právě během naší rozpočtové diskuse. Možné vstoupení v platnost Lizabonské dohody, a dále implementace legislativy, která se týká především práv pasažérů. Dále komunikace s občany, to je velice silné téma, je to výsledek především evropských voleb. Všichni chceme velice dobře komunikovat s občany. Dále je to bezpečnost převozu kapalných látek, Dále otázka klimatických změn, trvale udržitelného rozvoje, snížení emisí v celé oblasti dopravy, čili je tady celá řada aktuálních témat, jednak piráctví, především na otevřeném moři, kdy dochází ke zmizení lodí, nebo možná ne. Čili je to skutečně vhodná doba, abychom novým členům tohoto výboru dali možnost, dali určitý čas, abychom mohli probrat tyto priority a abychom naznačili komisi, co my jako zvolení zástupci chceme probírat v budoucnosti, na co by se komise měla zaměřit. Takže chtěl bych připomenout, všem členům, že se musíme držet řečnické doby, abychom měli také dostatek času na cestovní ruch od půl páté. Takže na úvod bych dal slovo panu Grošovi, ale ještě paní Divera. Takže prosím vy. Pan Groš. Děkuji, pane předsedo. Vycházím z toho, že diskuze o prioritách v dopravě bude pokračovat i v příštích měsících. Už jsme o tom diskutovali v červenci. V tuto chvíli je k dispozici dokument komise. Myslím, že je to takový malý úvod do Bílé knihy, kterou očekáváme v roce 2010. Malý úvod chápejte prosím zcela jako správnou formulaci a doufám, že dnes si spíš vyměníme názory, než abychom četli programy jednotlivých frakcí či stran k tomuto tématu. Různá témata do budoucna budou důležitá. Pokud je o energetiku a životní prostředí, to se týká všech druhů energetiky či energií a jde o to, že regionálně, evropsky i nadevropsky je to důležité téma. A také téma bezpečnosti je podle mě velmi důležité. Už to tu zaznělo, nové způsoby, nové technologie, jak pro výzkum, až po pracovní podmínky, o kterých budeme také ještě hovořit. Tam musíme dát jasné signály. A možná ještě návrh či myšlenka tohoto typu. Možná, že bychom se jako výbor mohli zabývat i něčím zcela novým. Možná, že bychom se globálněji mohli podívat na dopravu ve společnosti a propojení dopravy a ekonomiky, protože Velmi často žijeme v takových kliše, že lepší, že lepší je to, co je levnější. Možná, že levnější doprava je lepší než bezpečná doprava, ale myslím si, že tady musíme stanovit jasné akcenty. A tím se dostávám ke svému oblíbenému tématu, co dělá rada, co děláme my. A myslím si, že i my jako Komise pro Výbor pro dopravu se budeme muset dohodnout ještě s komisí v této oblasti. Není možné, aby země překračovaly lhůty, není možné, aby se realizace dělala jen tak a aby potom museli občané žalovat a domáhat se svých práv u Evropského soudního dvora v Lucemburku. Jde o naši práci, o práci komise, ale také o spolupráci na úrovni evropské a na úrovni členských států. Je třeba, aby evropské státy, členské státy postupovaly tak, jak bylo dohodnuto. Platí to také pro kontroly. Když zjišťujeme, že u každé zprávy máme prodlevy, spoždění a že se dělají kontroly. Každá země, každá strana hovoří o tom, jak důležitá je bezpečnost, ale neposkytne příslušné prostředky, potom není možné dělat nebo proč děláme potom návrhy směrnice, nařízení, když se tyto věci následně nekontrolují a nedodržují. Víme také, co je to systematická kontrola, že? Čili to jsou věci, kterým se budeme muset věnovat. Hovořilo se tu také o agenturách. Vím, že některé problémy s agenturami máte, protože si myslíte, že peníze jdou pouze na administrativu. Já si myslím, že administrativní náklady by měly být v jiné položce a neměly by být v položce na dopravu. Myslím si, že tyto agentury by se měli možná ještě představit v našem výboru a měli by, mělo by se říct, co přesně budou dělat. Myslím si, že i tady byly teoretické body, které byly správné a že členové tady mohou přispět svým dílem. A ještě mi dovolte jednu věc. Chci konstatovat, že celkově, pokud jde o dopravu, také uživatelé máme práva cestujících, která jsme upravili. Myslím si, že to bude také ještě zajímavý příklad zjistit, jak se to aplikuje. Pokud vidíme smlouvy na sedm stránek v určitých oblastech, týkající se práv cestujících, které by si musel cestující přečíst a prostudovat, tak si myslím, že i tady určité oblasti a určité věci by bylo možné zjednodušit tak, aby to pro uživatele bylo jednodušší. To jsem chtěl dát jenom k zamyšlení vám všem. Vím, že bezpečnost energetických dodávek eh, se týká mnoha oblastí dopravy a v nejbližší době asi bude nutné stanovit nové akcenty.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 Eh, neem ik aan begin volgend jaar over het uh, witboek. Uh, kortom, dus heel veel uh, tijd en, en mogelijkheid om, om dit. Takže máme ještě dost času a mnoho možností, abychom si to promysleli. Pro nás je důležitá ta věc zejména v kontextu, v kontextu časovém. V tomto roce bude ještě konference v Kodani o klimatu a dopravu nemůžeme vidět odděleně od této oblasti, protože ta s tím přímo souvisí. Kromě toho máme také hospodářskou krizi a pro moji frakci jsou důležité zejména některé věci, které je třeba projednat. My jsme se o tom zmínili už při diskuzi o rozpočtu. Je jasné, že nikoliv méně, ale více se musí investovat do lepší a účinnější infrastruktury, už jenom proto, abychom se z krize dostali a abychom také mohli zajistit lepší základ pro další hospodářský rozvoj. Nejde ale jenom o větší prostředky, Zpráva z minulého roku o stavu v programu Marco Polo ukázala, že postupy, to znamená i v byrokracii je možné dosáhnout zlepšení, protože ne všechny dostupné prostředky byly vydány efektivně, možná proto, že ty procedury byly příliš komplikované a proto by bylo, bychom se měli snažit o vyšší účinnost. Kromě toho potřebujeme také ambicioznější politiku s ohledem na trvale udržitelné transportní řešení. A tady je to otázka eurovinety a otázka investic do leteckého provozu Cezar různé normy, různé standardy. Tady bude muset komise vyvinout určitou iniciativu. Je to také otázka podpory zavedení nových technologií. Třetí kapitola. Sem patří potom vše, co souvisí se spotřebitelem či uživatelem dopravy či zaměstnancem. Kolega Groš už poukázal na práva cestujících. V minulých letech tam šlo, šly některé kroky správným směrem, ale přesto konstatujeme a zjišťujeme, že při aplikaci jsou stále ještě mezery a tady musíme ve spolupráci s radou zjistit, zda bychom se o to neměli zasadit více, abychom změnili zákony. Uvedu příklad. Jedna letecká společnost šla do konkurzu, vyhlásila bankrot, je to Sky Europe. Stále ještě ale neexistuje záruční fond pro, nes, pro letecké společnosti, které se dostanou do platební neschopnosti. I existuje to pro eh, cesty na dovolenou, paušální, cesty, které prodávají cestovky, ale pro letecké společnosti jako takové to neexistuje, na to musíme popracovat. Další bod, který není v přímé souvislosti s tímto bodem, ale je to otázka bezpečnosti dopravy. I tady musíme dosáhnout dalšího pokroku. Máme teď 14 tisíc eh, mrtvých v silniční dopravě. V Evropě je to jistě méně než v minulých letech, čili trend je správný ale přesto je to příliš vysoké číslo a proto by komise měla připravit akční plán a naformulovat nové cíle a připravit nová opatření. A ještě interně dovolte jednu věc na závěr pro náš vlastní výbor. A nesmíme zapomínat také na komitologii, a musíme hrát i do budoucna svoji roli jako parlament eh, po celou dobu, nikoliv jenom v době tvorby zákonů, ale také ve chvíli, kdy jde o změny. I tady musíme zůstat takovým hlídacím psem. Děkuji. Paní Lichtenburger, prosím. Ja, herzlichen Dank. Děkuji. Myslím si, že pokud jde o rozpravu o prioritách, tak jednu věc řeknu, což řekl také už můj kolega Groš. I když se rozhodujeme a boj je někdy tvrdý, a potom jsou to rozhodnutí, o která bojujeme tvrdě i s radou, ale musíme přesto konstatovat, že ta implementace v členských státech, zejména když jde například o kontrolní časy jízdy, tak tam ta setrvačnost je taková, že někdy je to dokonce kontraproduktivní. Pro nás ve výboru pro dopravu je třeba, abychom se toto tomuto tématu a právní výbor se tím zabývá, věnovali také. To znamená nedostatky v implementaci, proč jsou tak velké, zejména v některých oblastech, a čím můžeme přispět my k tomu, aby to tak nebylo. Když se podívám na to, například, co je evropský pohled na kontroly Eh, pokud jde o jízdní časy, tak eh, bych musela plakat. Protože pokud víme, že je třeba konat, a nejde nám jenom o to, abychom vytvářeli dobré zákony, ale vždycky je to také otázka toho, že se musíme ptát, zda je nutné, abychom tyto věci upravovali na evropské úrovni. A pokud dojdeme k názoru a závěru, že toto lze upravit jenom na evropské úrovni a členské státy to potom neimplementují, tak pro nás je to věc, která nás nutí, abychom se tím intenzivně zabývali, protože to jsou příčiny například pro další téma, které tu také zaznělo, pro nárůst emisí v oblasti dopravy. Dovolte mi, abych vám připomněla, že doprava je tou oblastí na celém světě, zejména v Evropě, kde jsou nejvyšší míry nárůstu emisí, to znamená průmysl, živnosti, jednostlivci investují obrovské peníze na snížení emisí. A čím více se tam udělá, tím dražší ta investice potom také je. A co se stane nakonec? Všechny tyto úspory doslova sežere nárůst emisí v dopravě. To je situace, kterou vzhledem ke změně klimatu není možné sledovat klidným okem, ale musíme konat. Není možné se na to jenom dívat. Musíme se zamyslet nad tím, jak je možné emise v dopravě důsledně snížit to znamená, je to otázka dopravy, i zejména pokud jde o systémy řízení poptávky. Pokud jde o Single Sky, tam jsou to členské státy, které dále nekonají. A pokud jde na externí, o externí náklady, mýto a podobně, tam jsou to také členské státy, které to dokáží blokovat. Pokud jde o otázku agentur, a toho zda jsou nutné, nebo, jak říkají britští kolegové, zda je možné se obejít bez nich. Já si myslím, že o to jde. Měli bychom se na to podívat i z hlediska těch kritiků. Členské státy by mohly na druhé straně uspořit mnoho zaměstnanců, kdyby tyto úkoly šly na evropskou úroveň. Ale pokud se zachová celý personál tam a nejsou ty problémy řešeny na evropské úrovni, ale na úrovni členských států, které mají různé právní situace, anebo si myslí, že jsou členské státy ty jediné, které to dokážou řešit a ponechají si ty zaměstnance, to už je druhá otázka, na to se musíme také podívat. Pokud jde o Evropskou agenturu pro železnice, to, že je víc než nutná, to po letu, kdy někteří z vás možná třeba také cestovali železnicí i z osobních důvodů, to bychom měli také vzít jako důležité téma. Když se podíváme na deficity v železnici, tak i tam je jasně vidět nutnost této agentury. Děkuji mnohokrát. Chtěl bych jenom eh, připomenout eh, členům, když začnu mávat tímto kladivem, tak vás nechci udeřit, ale chci vás jenom upozornit, abyste už dospěli k závěru svého projevu. Pan Sturt. Děkuji, pane předsedo, většina už tu zazněla. Jeden z nejdůležitějších aspektů je trvalá udržitelnost. A neměli bychom zapomínat na spojení mezi ekonomikou, dopravou a mobilitou. Současná ekonomická krize má dopad na dopravní toky a vidíme, že současná situace vede k tomu, že máme menší výskyt dopravy a trvalá udržitelnost pro mě znamená také zachovat rozsah dopravy a přepravy, protože bez toho se nemůže ekonomika rozvíjet. Doprava poroste i do budoucna a zcela jistě dokážeme přispět k řešení i lepší efektivnosti. Je to také otázka infrastruktury a transevropských sítí, ale měli bychom se podívat mimo jiné také na to s ohledem na přípravu Bílé knihy v rámci příslušných sdělení komise. Měli bychom vzít v úvahu také to, že jde o vnitřní trh. Zazněla tu otázka kontrolorů dopravy, letecké dopravy, ale je to otázka těžké dohody. Je třeba nicméně lepší jednot, vnitřní trh také v oblasti dopravy a dopravních služeb. Bude tam celá řada obtížných otázek sociálních, daňových, ekologických, ale neměli bychom na tyto věci zapomínat. Bude to naše práce na příštích 10-15 let. Pan Elkadády tady za poznamenal také jednu důležitou věc a to je bezpečnost dopravy. Jeden z největších zabijáků eh, v Evropské unii je v dopravě a parlament to musí mít na vědomí. Tady potřebujeme nový akční program, který musí být přísný, rychlý, sem patří nejlepší praxe nebo směrnice a musíme se zlep, pokusit zlepšit tyto výsledky. V příštích měsících o tom jistě budeme ještě jednat. Je to také otázka transevropských sítí, což je důležité pro celkovou strukturu. Myslím si, že práce budeme mít dost a priority vyplynou samy od sebe. A po zprávě o přípravě Bílé knihy zcela jistě dostaneme další možnost podiskutovat to pro, podrobně. Eh, Děkuji, paní Devera, prosím. Merci, monsieur le président. Je me réjouis qu'on ait ce débat sur les... Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Musím říct, že co se týče dopravy, a e, nadcházejících měsíců a roču, roku, tak jsme tady prodiskutovali celou řadu věcí, ale přesto si myslím, že řada oblastí nám pořád ještě zbývá, především směrnice o eurovinětě a bezpečnost e, leteckého provozu. A zítra se můžeme zeptat švédského předsednictví, jaké má v této oblasti záměry. Pokud dovolíte, tak ještě bych ráda řekla jednu věc. Myslím si, že v naší pravomoci je zabývat se také reformou a Single Sky a obecně řízení leteckého provozu, ale co se týče Cezaru, tak tam naše pravomoc nezasahuje. Takže otázkou Evropského jednotného nebe se určitě budeme zabývat a možná by bylo dobré, abychom pozvali příslušné pracovníky, aby mezi nás přišli a sdělili nám, jak se situace vyvíjí. Myslím si, že Galileo se potýká s určitými problémy a ukázalo se, že takovéto velké evropské iniciativy potřebují naši podporu. Děkuji paní Ayala Sender, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. těmto prioritám mám také pár slov. Myslím si, že v tuto chvíli dochází k implementaci společného evropského prostoru, námořního prostoru. A v minulých měsících jsme si možná říkali, nebo před eh, tím, než došlo k situaci v minulých měsících, jsme se říkali, že piráctví je asi oblast, která se týká spíše jiných částí světa a potom jsme zjistili, že tomu tak úplně není, že to má dopad i na nás. Je to určitě téma, které se bytostně týká námořní dopravy a možná zase bychom si měli vyslechnout příslušné osoby, které mají na starosti eh, boj proti piráctví abychom zjistili, jak se vyvíjí situace a co dále se dá v této oblasti v Evropě dělat. Nyní, co se týče bezpečnosti leteckého provozu, tak ještě jednou chtěla bych zdůraznit nutnost komunikovat účinně s občany. Možná by bylo možné se zabývat tím, jak komunikují příslušné letecké společnosti a jak komunikují agentury s občany a případně s tím něco udělat, pakliže to nezhledáme uspokojivým. Musíme se na to dívat nejenom z pohledu práv občanů, musíme se také na to dívat z pohledu služeb. A možná by bylo dobré, abychom v této oblasti popracovali na standardech požadované kvality. Doprava obecně si myslím, že je velice důležitá pro občany. Je to otázka, která je propojená s logistikou. Hovořili jsme tady o cyklistických stezkách, hovořili jsme i o chodnících. A teď bezpečnost silničního provozu. Slyšeli jsme tady o příkladech osvědčené praxe. Myslím si, že je potřeba ještě udělat několik věcí. My už jsme tady opravdu desetiletí hovořili o případech a o využívání a příkladu svědčené praxe, ale zároveň si myslím, že bychom se měli dívat na možnost legislativní úpravy nejvyšší povolené rychlosti, která zdá se působí problémy. Při nejmenším bychom měli být schopni mezistátně v rámci Evropské unie eh, být schopni vybírat pokuty za překročení nejvyšší povolené rychlosti. Víme, že jsme v této oblasti měli určitý termín do roku 2010, to zjevně nestihneme, ale je třeba s tím něco udělat, abychom minimálně vyslali silný signál pokud eh, bude schválena ústava, tak určitě budeme mít k dispozici i právní rámec, abychom to udělali. Je to oblast, na které ještě pracujeme. Až budeme mít právní základ, určitě s tím něco uděláme. Tak, já mám ještě šest řečníků na seznamu řečníků, takže bych vás poprosil, abychom vystupovali stručně. Nejprve paní Foster, prosím. Um, Děkuji, pane předsedo, budu hovořit velmi stručně. Řada kolegů a kolegyň tady zmínila opravdu širokou škálu otázek týkajících se dopravy. Nicméně, tady se nám jedná o priority a zhodnocení stávající situace. Vrátila bych se ke svému oblíbenému tématu, a to je letecká doprava. Myslím si, že naší klíčovou prioritou by mělo být, abychom tuto oblast nezatížili přílišnou regulací. Když jsme hovořili o rozpočtu, zmiňovali jsme, že Všichni víme, že v tuto chvíli se našim ekonomikám nedaří dobře. A proto je třeba se opravdu zamyslet nad tím, jak opatrně a využívat finanční prostředky, ať už z evropského nebo z národního rozpočtu. Letectví má velké příznivé dopady, socioekonomické dopady, a to je třeba vzít si v úvahu. Patrick Gudu tady zítra vystoupí za Ajasu kolegové také zmínili jiné náklady. Obrovské náklady a také ze strany národních vlád, které následně tedy zvyšují cenu letenek, plus další náklady na bezpečnost. Takže myslím si, že to jsou věci, kterým se asi budeme zabývat, ale zároveň, a to říkám hlavně komisi, bychom si měli uvědomit, že to má dopady i na výrobní sektor. A to jsou přece důležité sektory, které zaměstnávají kvalifikované pracovníky, ať už v Toulouse nebo jinde. Máme velká centra, která vyrábějí pro leteckou dopravu, takže se musíme zamyslet i nad tím, jaký to bude mít dopad na tento výrobní průmysl, protože toto, tyto výrobky musíme prodat na globálním trhu. Takže žádám komisi a žádám tento výbor, aby vzali tyto otázky v potaz Určitě nás tady bude čekat konstruktivní diskuse o budoucnosti dopravy, že nebudeme hovořit jenom o ekologickém dopadu, což je oblast, eh, na které už jsme pracovali hodně. Nejedná se nám ale jenom o leteckou dopravu. Bude to mít své dopady i na námořní dopravu. To je přece také velký sektor. Takže si myslím, že bychom tady měli být možná až příliš opatrní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 Dus mijn pleidooi zou zijn om in het kader van de veiligheid ook de. A pro bezpečnost musíme určitě v této oblasti zajistit eh, důslednost. Pak je tu ještě otázka klimatického rozvívoje. Doprava jistě přispívá a je znečišťovatelem. Je to otázka průmysl, pro průmysl. Je tu ale možnost pozitivního vývoje. Je to otázka snížení oxidu dusíku. U CO2 to funguje, u NOXů to funguje daleko méně. Existují různé iniciativy, ale o těch se moc neví. A na závěr mi dovolte ještě jednu obecnou připomínku. My jsme politici, máme řídící funkci a vždycky máme sklon k tomu vytvářet další předpisy, aby byl svět lepší a já bych chtěl navrhnout přesný opak. Abychom se kriticky podívali i sami na sebe a abychom zvážili, zda více předpisů, více pravidel, více zákonů a více papíru je skutečně zapotřebí. Měli bychom zvážit, jaký užitek poskytnou ty další dodatečné předpisy. Je to otázka sebekritiky a úvahy o tom, zda je ta práce v této míře rozumná. Thank you, Mr. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěl bych změnit něco důležitého Chtěl bych se zmínit o Bílé knize z roku 2010 v kontextu kodaňské konference, která trvá spoustu času. Díváme se na velice důležité oblasti, jednak dopravu a cestovní ruch. Takže musíme zcela jistě problémy, které se v této oblasti objevily, urychlit. Musíme zkrátit maximálně dobu jednotlivých projektů, abychom našli odpovědi na naše konkrétní otázky. Takže co se týče bezpečnosti a kontrol bezpečnosti, dále kontrol životního prostředí, které by mělo být prováděno veřejnými orgány, tak bych rád slyšel o soukromém a veřejném partnerství, o způsobu, jak rychleji realizovat jednotlivé projekty, především ve stávající svízelné finanční situaci. Já si myslím, že by bylo velice užitečné, kdybychom měli kulturu v tomto parlamentu, v komisi i v našem výboru, abychom se trochu vzdálili od eh, naší dosavadní praxe, abychom se naopak překlonili k té praxi soukromých veřejných projektů, abychom získali fondy, které mohou eh, vynaložit patřičné finanční prostředky jak do dopravy, tak cestovního ruchu. Měli bychom mít buď nezávislé finanční zdroje, soukromé finanční zdroje, aby určité projekty veřejných zakázek mohly být realizovány co možná nejdříve abychom eh, dali určitý stimul pokulhávající ekonomice. Čili partnerství mezi soukromě veřejným sektorem je asi lepší způsob, než pouze kontrolovat veřejný sektor v nejrůznějších oblastech a směrech. Já si myslím, že se musíme odklonit od postupu, ale uvažovat trochu novým způsobem, abychom vše urychlili. Děkuji a nyní má slovo pan Tusas, prosím ισόμετρης οικονομικής ανάπτυξης και ότι το γεγονός αυτή την περίοδο... Děkuji, pane předsedo. Nevyvážený je ekonomický vývoj je určitou skutečností. Je to fakt a je pravda, že když nyní řešíme otázku ekonomické krize, tak si musíme zcela jasně stanovit naše priority právě v této oblasti. Lidé o tom již dnes hovořili, ale bavili jsme se o návrhu rozpočtu před chvílí a tento výbor je zodpovědný za tuto oblast. Máme tady určité výdaje do roku 2010, například ty různé osy mezi eh, Beneluxem, dále potom eh, ze Španělska, Portugalska eh, na sever, potom máme také nejrůznější dálnice, morské dálnice, a tak dále. Nejrůznější projekty, které jsou v Evropě opravdu zapotřebí a jsou to projekty, které budou prospěšné pro evropské občany. Problémy jsou velice naléhavé a já jsem si jist, že se shodneme na tom, co by mělo být naším odrazovým úzkem. Doprava je strategickým sektorem. Je to strategický sektor také pro ekonomiku a nechci opakovat konkrétní čísla, konkrétní data, která zde už tady zazněla, ale chtěl bych pouze zdůraznit, že eh, v dobách, kdy je schválena nová regulace, nové zákony, tak ty mají dopad, eh, který jde v podstatě nad rámec Evropského parlamentu. Eh, dovolte mi, abych vám dal takový příklad. Například eh, komise měla vytvořit pátou zprávu, která se týkala vnitrostátních vodních cest eh, v roce 2004, ale ta zpráva vznikla až v roce 2005 a až nyní jsme se dověděli o výsledcích této zprávy, takže jim to trvalo v podstatě pět let, než dospěli ke konkrétním výsledkům. Měli bychom tedy lépe vynakládat naše úsilí, protože to je důležité. Měli bychom se zaměřit na problémy, před kterými stojí naši pracovníci. Především, co se týče bezpečnosti obecně a také životního prostředí. Děkuji. Děkuji. Pane předsedo, jsem velice rád, že mohu zodpovědět na vaši výzvu. Doprava je téma nebo celá řada témat, o které se zajímají naše občané. Je to ekonomická situace, mobilita, integrace. Konkrétně já i všichni ostatní zastupujeme celou Evropu, ale zároveň musíme také matovat na následující. Já jako vy, pane předsedo, jsem z ostrova. Já jsem konkrétně ze Sardinie. A Sardinie vedle Sicílie je největším středomorským ostrovem. Potom následně po vás je to druhý největší ostrov Evropské unii. Sicílie a Sardinie a mají dohromady 7 milionů občanů, ale jsou to dva regiony, eh, které nemají vůbec žádné dálnice. To znamená, milion a půl lidí není spojeno pomocí například té národní železniční sítě. Chtěl bych udělat následující. Chtěl bych předvídat eh, určitá témata, která se objeví v Bílé knize o dopravě, protože si myslím, že by se měla řešit také otázka určitého vyčlenění eh, občanů v těchto regionech. Co by mělo být eh, výhodou? Evropské politiky se pro ně naopak otáčí v určitou, nebo obrací v určitou nevýhodu, protože ekonomická situace by například měla zajistit efektivní železniční síť, která sníží náklady, které jsou vynakladené na ochranu životního prostředí, ale ten tranzit potom znamená další náklady. Pokud chceme, aby Evropa byla příležitostí pro naše občany, ne pouze souhrnem povinností, tak musíme udělat hodně věcí právě i pro lidi, kteří žijí na ostrovech. Děkuji, pane Gessi. Někdo, kdo byl v Kaliary v létě, když jsem viděl ostrov a když jsem viděl tu nádhernou Sardinii, tak zcela jistě s vámi souhlasím. Nyní má slovo pan Higgins, prosím. Děkuji, pane předsedo. Když poslouchám tuto diskusi, tak je to zajímavé, ale jedno téma, které se neustále objevuje, je bezpečnost na silnicích. Souhlasili jsme o systému e-call, který by měl být všeobecně používán od roku 2006. Je to vynikající systém, levný, který by upozorňoval úřady, například sanitky, policii a tak dále v případě nějaké nehody. Je to zcela klíčové, například v případě, když máte pouze řidiče v autě lidé, kteří najedou eh, do stromu, sloupu, do řeky, tak eh, to je zcela zásadní, protože v tuto chvíli můžeme zachránit život. A 25 členských států zavedlo tento systém, nebo jsou připraveni eh, zavést tento systém, ale 6 zemí pokulhává, včetně Irska. A tato zařízení jsou efektivní, levná, Zcela jasně bychom měli zavést tuto směrnici jako povinnou pro všechny členské státy a co se týče znečištění, měli bychom také zcela jistě více posílit otázku biopaliv. Děkuji, pane Higginsi, já si myslím, že to byl užitečný příspěvek, byla to velice užitečná příležitost pro všechny naše členy, abychom si vyměnili názory nad o tom, kam by se měl ubírat eh, celý odbor dopravy. Také vycházíme z prezentace pana Reutera, čili to, že jsem se k tomu chtěl vrátit. Tato diskuse se zdá být eh, úspěšné. Mám tady celý seznam řečníků, takže je vidět, že se celá řada lidí zapojila do této diskuse. Co musíme udělat nyní? Teď se dívám na své kolegy, koordinátory. Měli bychom zcela jistě prosadit některé tyto nápady a myšlenky a vytvořit buď parlamentní stanovisko nebo stanovisko našeho výboru. Především, až budeme řešit návrh komise nebo návrhy komise koncem roku 2010. Takže zcela jistě to bylo užitečné cvičení. Výborně, Děkuji a dalším bodem na našem programu je výměna názorů s Evropskou komisí na téma cestovního ruchu. Je tady pan Otun. Ano, máme tady pana Otuna, který velice laskavě poskytl určité informace, je zodpovědný za cestovní ruch v generálním ředitelství pro podnikání a má krátkou prezentaci a poté budeme mít možnost klást dotazy, názory a tak dále. Takže máme půl pátou, takže máte slovo a chtěl bych vám moc poděkovat, že jste věnoval svůj čas pro zasedání našeho výboru. I am in fact very, very pleased. Děkuji mnohokrát, dobré odpoledne. Jsem velmi rád, že jsem mohl přijít na jednu z prvních schůzí vašeho výboru. Je to určitě dobrá příležitost, jak správně zahájit nové funkční období tohoto Evropského parlamentu. Budu velmi rád, eh, když spolu probereme. Můžete prosím chviličku vydržet, pane kolego, pokud odcházíte, kolegové a kolegyně, kolegyně, tak prosím, odcházejte potichu a pakliže chcete něco konzultovat, tak prosím konzultujte to venku. Stejně tak jako předchozí předseda ani já nebudu tolerovat, aby tady probíhaly skupinkové diskuse, když se snaží někdo něco prezentovat. Omlouvám se za toto přerušení a máte slovo. Takže jsem velmi rád, že se účastním jedné z prvních schůzí tohoto výboru v novém funkčním období. Během prezentace, která by měla trvat asi 15 minut, pokusím se nepřetáhnout, bych rád zmínil to, bych rád zmínil řadu věcí, které budou a, zaměřeny na ty z vás, kteří jsou tady noví, buď to v parlamentu nebo ve výboru. Takže z toho důvodu bych chtěl probrat několik následujících věcí. Za prvé bych chtěl připomenout, že hospodářsko-sociální dopad turistiky je vysoký v Evropské unii. Berme také v úvahu a vývoje v oblasti Lisabonské smlouvy, stávající a budoucí kompetence Evropské unie v oblasti turistiky existují a doufejme budou existovat i nadále. A potom se budu také zabývat, možná trochu méně podrobněji, činnosti Evropské komise v oblasti turistiky, a to jednak obsahu, tak také, jednak co se týče obsahu, tak také co se týče způsobu Sekretariát výboru vám poskytl materiály, na kterém vidíte logo jedno, z jedné z přípravných akcí. A tento balíček je jenom malou součástí iniciativy evropských destinací, kterou Evropský parlament podpořil. Kromě informací, které máme v tomto balíčku, vám také rádi sdělíme další informace, pakliže budete mít během diskuse zájem. Budu k dispozici, pakliže budete mít nějaké otázky. Na začátek, jak jsem říkal, rád bych připomenul, že turistika je opravdu důležitou oblastí. Na úrovni evropských institucí eh, to možná není úplně známo. cestovní agentury, čartrové lety, výletní lodi představují 5 evropského HDP, to je hlavní část turistiky. 5 až 6 evropské zaměstnanosti je právě v této oblasti. Berme také v úvahu, že nepřímé ekonomické příležitosti například třeba v oblasti stavebního průmyslu nebo dopravy, které je s tím spojená, nebo části distribučních řetězců zboží, které kupují turisti, tak když toto všechno do toho započítáme, tak se dostaneme až na 10 či 11 Je to tedy hospodářsky velmi důležitý sektor. Jenom pro vaši informaci, je to druhý nejdůležitější sektor evropského hospodářství po distribuci, která představuje také nějakých 10-11 A je dvakrát větší než automobilový, chemický a průmysl či výroba strojů a zařízení, což jsou největší výrobní odvětví. Nicméně politické místo neodpovídá Evropa, včetně Evropanů cestujících v rámci Evropy na více než jednu noc, je jednou z nejdůležitějších turistických destinací na světě. Když budeme počítat pouze s cestami neevropanů, tak to pořád ještě představuje 50 milionů turistů za rok. Když započítáme cesty během Evropy, tak už je to přes 300 milionů. Turistika ale není jenom důležitým socioekonomickým sektorem, je to také důležité pro společnost jako takovou. Protože pakliže se řídí zásadami trvalé udržitelnosti, a to jak na straně poskytovatelů, tak klientů, tak přispívá k rozvoji, k hospodářskému růstu. Je to jeden ze sektorů, který zaznamenával nárůst i v roce 2008, kdy už finanční trhy postihla krize. Vytváří pracovní místa, pravda, ta pracovní místa někdy nejsou úplně nejkvalitnější, ale to je na jindy, přispívá k hospodářské a sociální soudržnosti, přispívá k udržování našeho velkého kulturního bohatství, takže přispívá k plnění řady neekonomických cílů. Turistika neobchodního charakteru je považována podle Organizace spojených národů za občanské právo, že občané by měli mít opravdu právo cestovat. Tolik tedy jenom, abych potrhnul důležitost eh, turistiky a jednotlivých jejich aspektů v Evropě. Podívejme se na pravomoci Evropské unie v oblasti turistiky. Doufám a doufám, že i vy doufáte, že dojde této oblasti k důležité změně poté, co snad bude přijata a vstoupí v platnost Lisabonská smlouva. Podle smlouvy z NIS je turistika zhruba na takové úrovni jako energetika. Možná vás to bude šokovat, ale podle článku 3.1.U u jsme na stejné úrovni, čili potřebujeme jednohlasnost pro jakoukoliv aktivitu. Podle Lisabonské smlouvy by se to úplně změnilo Měli bychom konkrétní právní základ, turistika by se dostala do třetí oblasti, kde dochází k koordinaci, podpoře a doplňkovým opatřením. Takže pochopitelně v plném souladu s dodržováním zásady subsidiarity. Takže bychom měli plný právní základ jako průmysl nebo kultura, vzdělávání bylo by to na stejné úrovni. A následně bychom byli schopni kvalifikovanou většinou a na základě spolurozhodování s větším zapojením Evropského parlamentu prosazovat jednotlivá opatření. V Evropské komisi fungujeme tak, jako bychom už Lisabonskou smlouvu měli schválenou, když se podíváme na řadu akcí a projektů, které navrhujeme. Dnes dopoledne jste dostali balíček informující vás o základní politice v této oblasti. Za prvé sdělení z března roku 2006 a z října roku 2007. Náš hlavní cíl je poměrně jasný, ale přitom složitý a to podpořit trvale udržitelnou konkurenceschopnost evropské turistiky a růst hospodářský růst v této oblasti. Zní to možná jednoduše, ale úplně jednoduché to není. Soustředujeme se ve své činnosti na tři oblasti. Za prvé, integrace turistiky do všech příslušných evropských politik a finančních nástrojů. A je jich opravdu hodně. Byť turistika není přímo v oblasti působnosti, tak existuje řada evropských politik, které na ní mají velký dopad. Naší první prioritou je preventivně sledovat veškeré iniciativy z oblasti generálního ředitelství pro a, podnikání a obecně na mezinárodní scéně a sledovat všechny oblasti, které by mohly mít dopad na turistiku. Od roku 2000 tedy jak v rámci agendy 2000, tak v rámci stávajících finančních výhledů jsme se snažili zajistit, aby turistika byla opravdu prioritou většiny evropských finančních nástrojů. Evropského sociálního fondu, fondu regionálního rozvoje, programu LIFE, sedmého rámcového programu pro výzkum a vývoj Leonardo da Vinci. Ve všech těchto programech turistika sehrává významné místo, významnou roli a zainteresované strany z veřejného i státního sektoru mohou v rámci příslušného nařízení předkládat projekty. Naším dalším cílem je podporovat trvalou udržitelnost evropské turistiky. Jsme totiž přesvědčeni, že konkurenceschopnost a zároveň trvalá udržitelnost mohou jít ruku v ruce. Jsou to v podstatě dvě strany jedné mince. Nejsou nutně protikladu. A z toho důvodu v oblasti trvalé udržitelnosti vytváříme tři akce ve třech oblastech. Za prvé se snažíme podporovat trvalé udržitelné destinace, protože turistika konec konců probíhá v destinacích. Snažíme se tedy podporovat jejich trvalou udržitelnost a to sítěmi trvale udržitelných regionů, Máme už síť vlastně 30 regionů, kde probíhají takovéto programy. Potom máme také program pro přímo místní lokality, který se jmenuje Eden, možná se o ně můžete více dočíst v materiálech, které jsme vám poskytli. Spolu s CIP budeme také financovat sítě a tematické sítě, které se právě budou týkat destinací, a snažíme se také najít řídící nástroje a indikátory těchto nástrojů, které by mohly pomoci na místní úrovni trvale udržitelným způsobem řídit tyto destinace. Trvalá udržitelnost je podle nás rovnováhou hospodářských, sociálních a ekologických cílů. Takže druhou oblastí v rámci tohoto pilíře trvalé udržitelnosti je pomáhat jednotlivým společnostem být sociálně zodpovědní, což je velmi propojeno s oblastí trvalé udržitelnosti. Mohl bych to rozebrat i více. Je to totiž oblast, za kterou jsem byl zodpovědný. Zapomněl jsem zmínit ještě další věc, když jsem hovořil o sítích a o destinacích. Připravujeme akci, kterou nám schválil parlament v minulém roce a týkalo se to stezky bývalé železné opony. Potom tady ještě existuje další program, respektive dva programy, o kterých se bude hlasovat zítra. A třetí oblastí podporování trvalé udržitelnosti je podporovat trvalé udržitelné chování mezi turisty. Na konci 90. let a na začátku tohoto tisíciletí jsme spustili programy bojující se sexuálním zneužíváním, respektive využíváním, vykořišťováním eh, dětí. Spolupracujeme v této oblasti se Světovou organizací pro turistiku. V loni jsme spustili třetí přípravnou akci, která se týkala sociální turistiky v Evropě. Spustili jsme program, který se, nebo připravujeme program, který se jmenuje Kalypso. zase ho připravujeme s tím, že vy jste nám ho schválili v loňském roce. Provádí se to řadou akcí, které v prvé řadě mají zjistit stávající situaci. Cílem programu Kalypso je turistická výměna v některých cílových skupinách mezi členskými státy mimo sezónu tak abychom trochu snížili sezónní charakter turistiky, protože to je jedním z eh, negativních rysů. Takže vlastně podporujeme toto mezi mladými lidmi, tedy 18 až 30, důchod, nebo staršími, 55 zhruba, až 65 let, nemusí to nutně být ani důchodci, prostě starší lidé potom lidé s postiženími, což je také důležitá skupina. V Evropě máme 14 milionů lidí, kteří žijí s postiženími. Toto jsou všechno skupiny, které představují dohromady opravdu miliony a miliony Evropanů. A ti všichni můžou cestovat i mimo hlavní turistickou sezónu. Za další. Je potřeba, aby se zvýšila viditelnost turistiky v Evropské unii. V této oblasti pořád ještě máme slabiny. Nemáme aktuální statistiky. Nejaktuálnější údaje máme z roku 2006 či 2007. Takže to nejsou úplně nejnovější čísla. Zcela nám chybí ekonomická analýza. Průmyslové federace na evropské úrovni neprovádějí ekonomické analýzy či dokonce výhledy do budoucnosti a to je určitě slabina. A je to ještě důležitější slabina, když probíhá hospodářská krize. V roce 2009 dojde ke snížení přichá- počtu přicházejících turistů poprvé za 20 let v Evropské unii. Nebo dokonce více než za 20 let. Takže i když eh, turistika je velmi odolné odvětví proti krizi, tak tentokrát, tento rok to na ní dopadne. V loňském roce proběhlo v Bordeaux výroční fórum, kde jsme hovořili o jednotlivých akcích, které financujeme ze svých skromných prostředků. Financovali jsme například jednu studii, která se snažila zjistit, co si 27 milionů Evropanů myslí o turistice v rámci období hospodářské krize. Příští týden proběhne další menší studie týkající se 25, 27 tisíc občanů a budeme se jich ptát na to, co, udělali, co dělali v létě a co se chystají, kam se chystají cestovat na konci roku a na začátku příštího roku, abychom si udělali představu o tom, jak bude vypadat poptávka. Také jsme spustili pardon, a program provádějící průzkum mezi malými a středními podniky o dopadu krize. Potom také studie konkurenceschopnosti, kterou jsme si zadali, která se řeší externě, poprvé vlastně, a budeme mít v listopadu výsledky. A všechny tyto analýzy budou opravdu základem pro diskusy na dalším výročním fóru o turistice, které proběhne 9. října tady v Evropě a pane předsedo, budete na něj pozván místo předsedou tohoto fóra. Doufáme, že proběhne opravdu živá diskuse s příslušnými stranami. Je to opravdu největší akce v Evropě, do které jsou zapojeny jak státní sektor, tak soukromý sektor. Další slabinou, o které bych chtěl hovořit, je propagace Evropy jako řada des, turistický, jako řady turistických destinací, propagace mimo Evropu. Když se podíváme na nové velké trhy, Čínu, Rusko, Indii, Brazílie, kromě těch tradičních velkých hráčů jako japonská a Spojené státy, tak eh, řada, průmyslu, řada zástupců průmyslu a členských států se domnívají, že je potřeba více na evropské úrovni udělat pro propagaci Evropy, jakožto sady velmi atraktivních a kvalitních turistických destinací. A možná v této oblasti je tedy třeba zapracovat během následujících let. My jsme před dvěma nebo třemi lety financovali Evropský turistický portál, který spravuje ETC, což je Evropská asociace všech turisti, národních turistických agentur, třeba Maison de la France nebo Visit UK. Tento portál je v této chvíli aktualizován, měla by být spuštěna nová verze během nadcházejících pár týdnů. Kromě toho také máme výroční ceny pro destinace. Ten program se jmenuje Eden a v předvečer této konference budeme předávat ceny 28 destinacím, které vyhrály celostátní soutěže. Mimochodem všechny tyto informace máte v podkladech. Takže turistika je velmi důležitá pro naše hospodářství, probíhá řada akcí, nicméně přesto se domníváme, že turistika není, nemá politickou důležitost, která by odpovídala jejímu hospodářskému významu. Teď jenom abych krátce popsal, co děláme a jak to děláme. Máme pouze malý tým, 15 lidí, 10 eh, úředníků, 5 asistentů, Musíme úzce spolupracovat s členskými státy, s příslušným oddělením, eh, eh, státní zprávy se občanskou společností. Jak tedy vidíte, opravdu spolupracujeme v této oblasti se všemi. Spolupráce s členskými státy probíhá uspokojivě. Spolupracujeme i s dalšími zainteresovanými stranami a musí to tak být i nadále. Teď k rozpočtu. Zatím jsme záviseli do značné míry na vás. Naše výdaje představují zhruba 4 až 5 milionů za rok, a to hlavně kvůli třem přípravným akcím, které navrhl parlament. A já jsem viděl určité pozměňovací návrhy k zítřejšímu hlasování. Možná si je můžeme později probrat, pokud máte zájem dozvědět se, co si o nich myslíme my. Tyto přípravné akce vyprší u EDNu 1 Příští rok je poslední rok a u těch dalších dvou eh, tyto programy vyprší v roce 2011. Takže otázka je, co potom. A úplně na závěr, na úrovni služeb komise, tak hlavní prioritou do budoucnosti, která samozřejmě musí být potvrzena novou komisí, takže předpokládám, že během slyšení s kandidátem či kandidátkou na funkci komisaře či komisařky v této oblasti se o to můžete zmínit. Chceme posílit určité akce, především ty, které v tuto chvíli jsou slabé. Rádi bychom postupně konsolidovali příslušné rozpočtové položky, ze kterých se financuje naše činnost. Je potřeba posílit interní koordinaci v rámci komise, protože existuje řada generálních ředitelství, které nepovažují turistiku za příliš prioritní oblast. A především bychom rádi konsolidovali práci s průmyslem. Myslíme si, že je potřeba, aby se zlepšila koordinace s průmyslem především v oblastech společného zájmu, tedy propagace hospodářské analýzy a podobně. A nakonec bychom rádi posílili pracovní vztahy, které máme s vámi, s Evropským parlamentem, který konkrétně s vaším výborem hlavně. Rád bych také upozornil ale na to, že i jiné výbory mají dopad na řadu oblastí. Třeba IMCO má na starosti eh, práva spotřebitelů. Příští rok nás čeká balíček směrnice o cestovním ruchu. Výbor ITRE malé a střední podniky, výzkum. Výbor pro životní prostředí a zdraví. To jsou klimatické změny, označování výrobku. Takže, jak vidíte, existuje řada dalších výborů, které, nebo jejich činnost má dopad na turistiku a které by následně do toho měly být zapojeny. Takže vám děkuji mnohokrát za pozornost a vím, že to byla dlouhá prezentace, mluvil jsem skoro 20 minut. Děkuji. Uh, Děkuji mnohokrát, pane Otone, za vaši prezentaci. Mohl bych požádat za EPP pana Desgrandise Pascala, aby se vyslovil, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pokusím se být stručný. Takže pouze za svoji politickou frakci bych chtěla říci několik obecných bodů, na čem se asi shodneme i s ostatními politickými skupinami. Tedy v první řadě bych chtěl poděkovat komisi a chtěl bych uvítat, že cestovní ruch se stává základní evropskou politikou. Pochopitelně nyní musíme počkat, než Lisabonská smlouva učiní Cestovní ruch je jednou z našich kompetencí, nicméně čekáme na tu to chvíli velice netrpělivě, protože cestovní ruch jsou zásadní eh, politikou celé řady zemí. Například eh, já jsem ze Španělska, eh, nebo ve Francii, v Itálii je cestovní ruch velice důležitý. Je to jeden z hlavních sektorů v těchto zemích. Komise zcela správně říká, že z ekonomického hlediska je důležitá. Ale musíme také eh, zvážit eh, důležitost tohoto sektoru z hlediska pracovních míst a cestovní ruch jako takový má také velký význam pro celkovou integraci Evropské unie. Integrace jednotlivých kultur je nesmírně důležitá a vychází právě z možnosti, eh, že lidé se jdou podívat do zahraničí, mají možnost ocenit, eh, co je dobré v našich kulturách, mají velice pestrý pohled na Evropskou unii a jak bylo řečeno, velkým Cílem cestovního ruchu je ukázat, jak přitažlivé jsou naše jednotlivé země, jak je stará Evropská unie. Tady nechci být nějak pejorativní, naopak chci zdůraznit bohaté kultury, to magické kouzlo, které působí po celém světě. Já si myslím, že ten den ještě nenastal, abychom se bavili o konkrétních věcech, co bychom měli konkrétně dělat v této oblasti, ale zcela jistě je na místě přivítat obecně postup Evropské komise, že zmiňuje možnost integrace, že cestovní ruch bude zaintegrován do všech evropských politik. Je důležité, že zmiňujeme také princip trvale udržitelného rozvoje, protože cestovní ruch nemůže být něco krátkodobého, ale naopak musí to být dlouhodobý fenomén. Celá řada zemí to již zajišťuje, Itálie, Španělsko, Francie. Všechny tyto země jasně poukazují na sociální charakter tohoto sektoru. A ta, ty největší špičky v turistickém ruchu jsou někdy možná nejdražší a sociální turistika umožňuje především mladým lidem, aby mohli cestovat, nabízí je ubytování za nižší cenu, je také možné nabízet dražší, levnější hotely, takže cestovní ruch je určitou možností pro symbiozu našich kultur. Musíme respektovat naše povinnost uchovat naše kulturní dědictví, také zachovat si naše jednotlivé jazyky, to je zcela jistě součástí našich bohatých kultur a Pochopitelně to vše můžeme udělat na základě politik, které velice správně komise identifikovala. Je to takový přátelský zápas, ta skutečná liga ještě nebyla zahájena, ty lepší časy přichází, pokud bude v Irsku schválena Lisabonská smlouva, tak potom cestovní ruch bude velice důležitý, stane se jednou z kompetencí, jednou politik Evropské unie. Takže ještě jednou děkuji Evropské komisi za jejich podporu a vím, že jsme měli celou řadu příležitostí hovořit o nejrůznějších aspektech tohoto tématu. Za naši stranu si myslíme, že to je nesmírný úspěch, že je to velice dobrá myšlenka vyjasnit si důležitost tohoto tématu v té různorodosti nejrůznějších aspektů. Děkuji panu Paskalovi a nyní paní Tykau, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. I já chci nejdříve poděkovat zástupci komise za informace, které nám dnes poskytl. Je pravda, že málo kdy máme takovou výměnu názorů, ale myslím si, že je to pozitivní a doufám, že v budoucnosti v tomto výboru budeme diskutovat častěji také o službách cestovním ruchu. Konec konců Lisabonská smlouva, až bude ratifikovaná a vstoupí v platnost, tak nám poskytne větší rámec, ve kterém se budeme moci těmito tématy zabývat a lépe přispět k rozvoji turistiky. Ptám se, je pravda, tedy je pravda, to všichni víme, že aktivity v oblasti cestovního ruchu je možné podpořit ze strukturálních fondů? Viděli jsme některé zprávy, které ukazují, že se použilo do posud příliš málo prostředků na tuto podporu ze strukturálních fondů na podporu turistiky. Některé země například využívají na program na regionální rozvoj nebo kohezní fondy. Jiné země, jako Velká Británie například, využili také prostředky z programu pro posílení konkurenceschopnosti podniků právě proto, aby podpořili aktivity v cestovním ruchu. Možná k tomu můžete říct něco víc pokud je o procenta použitá v jednotlivých členských státech na podporu turistiky z těchto strukturálních fondů a jaká opatření e, připravuje komise pro to, aby lépe aby bylo možné lépe využít tyto prostředky. Ještě jedna věc. Kvalita služeb v turistice. Připomínám jednu věc. Milí kolegové, situace je taková, že v nedávno předložené statistice Evropské komise o stížnostech spotřebitelů což byly stížnosti, které byly podány k evropským spotřebitelským centrálám, ukazují, že Doprava je největší problém pro spotřebitele. 33% těch stížností se týká právě stížností z oblasti nabídky dopravy. Pan Tajány říká, že stále více spotřebitelů cestuje a znají svá práva. To je pravda. Ale současně zajímá nás také to, jak se nakládá s těmito stížnostmi, jak se zpracují, jaká opatření se z toho vyvodí a co udělat pro lepší ochranu evropských spotřebitelů. A na závěr jednu věc. Nemůžeme hovořit o podpore, podpoře turistiky, aniž bychom nehovořili o dobře rozvinuté infrastruktuře v dopravě. Turistika potřebuje dobrou dopravu. Pokud chceme dělat rezervaci na určitou cestu, tak by mělo být možné zarezervovat si současně le- loď, autobus i vlak. Je to takzvaná komodálnost nebo komodalita, tak aby bylo možné na jedno kliknutí zarezervovat celou cestu. E, doprava a turistika jsou navzájem propojeny a bylo by správné, abychom to věděli. Uh, Děkuji mnohokrát. Paní Lichtenberger, prosím. Ja, herzlichen Dank für... Děkuji vám za vaše informace. Já bych měla ještě některé konkrétní dotazy, ale s ohledem na to, kolik máme času, nevím, jestli je mohu položit. Pokud teď hovoříme o pravděpodobném schválení eh, Lisabonské smlouvy, článek 195, jaká opatření jsou to konkrétně ze strany komise? Co přesně uděláte? Co? O čem uvažujete v této oblasti? Jak naložit s těmito nově naformulovanými právy? Druhý bod postrádám tady otázku změny klimatu pro turistiku nejen jako původce, ale také oběť v uvozovkách, protože se samozřejmě změní určité chování cestovatelů některých studiích eh, už o tom byla zmínka. Já si myslím, že bychom tady měli jít do větší hloubky, případně také připravit potřebná opatření pro regiony, kde zcela evidentně by mohlo být v nejbližší době daleko teplejší počasí. Turistika je velmi pružná, v některých oblastech, v jiných zase ne a samozřejmě nemůžeme zavírat oči ani před negativními dopady. Tím se dostávám k otázce takzvané eh, vedlejší sezóny. Bylo by pěkné, kdybychom mohli říci, že v mimo sezónu uděláme sociální turistiku, ale pro tyto lidi oni musí pracovat. A nebo mají děti, které chodí do školy ten posun těch sezon je spojován vždycky s velkými nadějemi pro turistický ruch, ale fakticky to představuje v praxi velký problém, protože lidi, kteří pracují ve firmách, mají závodní dovolenou, čili si sami nemohou určit, kdy kam chtějí jet. To platí také pro rodiny s dětmi, které by z toho mohly profitovat, ale když musí děti do školy, tak samozřejmě je to mimo plán. Čili tady bych nedávala příliš mnoho nadějí této takzvané flexibilizaci, protože velká část obyvatelstva to těžko využije. Nehovořím o důchodcích, ti mohou jet, kdy chtějí. I mimo hlavní sezónu. Ale ti, kteří mají děti, ty chodí do školy, pro ty je to daleko obtížnější. A poslední bod. V turistice Máme také negativní pracovní vztahy, špatné odměny, těžko se prosazují práva zaměstnanců a myslím si, že i tady je důležité na tom popracovat, protože nám jde o dobrou kvalitu v turistice a chceme mít také dobré a spokojené zaměstnance, já jsem se touto oblastí zabývala velmi intenzivně. V době, kdy jsem studovala, jsem působila také v turistickém ruchu a mohu vám říct, že tam je, máme plné pole působnosti. You, Děkuji mnohokrát a nyní má slovo paní Meister. Ja, Dank, Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat za ALDE komisi za tuto zprávu. Je jasné, že turistika skutečně je obrovskou ekonomickou oblastí. Mám teď konkrétní otázky s ohledem na tuto situaci. My máme v Evropě demografickou změnu a to znamená, že i do budoucna, a teď už víme v některých oblastech, že to tak bude, se turistika ještě více než teď stane důležitým zaměstnavatelem, zejména tam, kde není mnoho jiných ekonomických možností. A v Evropě máme také obrovskou různorodost kulturní, máme zajímavé krajiny. A proto se ptám, Hovořil jste o trvale udržitelných destinacích, které chcete vytvořit, o sítích, které chcete vybudovat a jde zhruba o 30 regionů. E, ptám se, na základě jakých kritérií e, budete postupovat, e, podle kterých je budete vybírat. A druhá otázka, kterou mám, se týká sociální turistiky a postižených lidí. I ti budou v budoucnu se zvyšovat v obyvatelstvu. A e, ti budou chtít e, také cestovat mimo hlavní sezónu. Myslím, že tady bychom se na to měli více připravit, že bude větší podíl lidí s postižením. Ptám se, jestli je to téma i pro komisi. Děkuji, paní Meissner. nyní paní Ayala Sanders, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat, že jsme pozvali komisi na druhé zasedání našeho výboru. To je jasnou známkou toho, že cestovní ruch je představuje polovinu práce eh, našeho výboru. Zcela jistě souhlasím s tím, co říkal pan de Grantis, když se zmiňoval o velkém významu cestovního ruchu. Cestovní ruch je jedním z pilířů evropské ekonomiky a chtěla bych moc poděkovat panu Otonovi za vysvětlení, jednak nám objasnil situaci, také zúrazně určité nedostatky a jsou zde oblasti, které bychom zcela jistě měli zlepšit. Co se týče stávající krize, která mi připadá také jako velká příležitost, má bohužel negativní dopad na cestovní ruch. Ráda bych se zeptala, do jaké míry Evropská komise chce řešit tuto ekonomickou krizi pomocí dvou následujících prvků. Jednak zvýšení domácí turistiky pomocí sociální turistiky nebo pomocí toho programu těch vynikajících destinací. Možná tady bude nějaký následný krok po těchto přípravných krocích a zcela zásadní věc, na kterou bychom se podle mého názoru měli zaměřit, je, že aby Evropa byla nejlepší destinací, která je nejatraktivnější, která bude nesmírně různorodá, která bude atraktivní především pro ty nové rozvíjející se ekonomiky, která zajistí přijelu dovolenou pro lidi z Číny, z Brazílie. Tam je celá řada potenciálních klientů, čili co dělá komise na toto téma v budoucnosti? Co můžeme v Evropském parlamentu očekávat, jakmile budeme mít k dispozici právní základ? A dále otázka profesionalizace nejrůznějších povolání, zaměstnání, které se objevují v oblasti cestovního ruchu, především poptávky. Máme tady nejrůznější typy práce, je tady často nízká kvalita, nedostatečný eh, nedostatečné školení, jsou to často také sezónní pracovníci, čili bychom chtěli mít zajištěnou stále se zlepšující kvalitu. Ta tam možná nyní chybí. Čili co Evropská komise bude dělat eh, s ohledem na práci, na školení pro jednotlivá povolání. Děkuji a nyní pan Vlastní. Euh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jsem eh, velice ráda, že cestovní ruch bude konečně sehrávat svoji důležitou úlohu, pochopitelně jakmile bude přijata Lisabonská smlouva. Je to nesmírně důležitý sektor. Předřečníci již zmínili, že je to důležitá součást ekonomik našich jednotlivých členských zemí, ale i Evropské unie. Je to také možnost pro nová pracovní místa, jak kvalifikovaná, tak nekvalifikovaná, a to v nejrůznějších sektorech v oblasti dopravy, hotelnictví, ve službách. Velice často malé podniky, malé a střední podniky jsou takovou páteří, ekonomickou páteří Evropské unie. Dále je zde kulturní rozměr, rozměr životního prostředí. Byla bych ráda, abychom zajistili větší koordinaci mezi místními úřady a Evropskou unii, protože musíme změnit způsob myšlení. A nesouhlasím úplně se svými kolegy, když hovoří o sezónní povaze turistiky. Možná máme sezóny pro různé typy eh, cestovního ruchu. Já jsem zastoupená v místní radě a mám pocit, že u nás je možnost zjistit eh, cestovní ruch po celý rok, eh, jednak eh, sportovní eh, turistiku, potom kulturní turistiku, dále je tady takzvaná podnikatelská turistika, to znamená organizování nejrůznějších konferencí, seminářů, setkávání podniků, čili já jsem velice ráda, že jsem svědkem toho, že komise pracuje na celé této oblasti cestovního ruchu, protože to je velice důležitý příspěvek pro naše ekonomiky. Děkuji a nyní pan Kok. Ja, vielen Dank auch an Herrn Děkuji, děkuji za zprávu a všechny informace. Já si myslím, že je třeba vzpomenout si na volební boj a kampaň a nejistotu našich občanů. Evropa musí srůstat společným potkáváním, slavením, prací, eh, diskuzí a myslím si, že tady má turistika centrální roli. Vytvoření evropské kulturní identity, to chceme všichni, nejen pro ekonomickou oblast. To je jedna z, jeden z hlavních úkolů turistiky. Zejména otázka subsidiarity a koncentrace, skoncentrování se na turistiku mládeže, také seniorů, lidí s postižením a lidí se sociálním postižením a znevýhodněním musíme to mít před očima, protože mě se vždycky ve volbách ptají, zda existují nějaké normy pro ubytovny mládeže. Má k tomu komisa něco nebo ne? Děkuji. Pokud bych mohl i já říct se pár slov, pane Ortene. Rád bych apeloval Kdybyste na to, abyste, když chcete hovořit, kolegové a kolegyně, abyste to oznámili dopředu. Ne, co se komise týče, rád bych apeloval na oblast e, průmyslového dědictví, protože si myslím, že to je jedna z oblastí, ve které jsme v Evropě dosti bohatí, ale často na to zapomínáme. Spíše myslíme na pláže nebo na jezera a na hory, což jsou sice krásné věci, to mě věřte, ale zároveň si myslím, že průmyslové dědictví je také důležité. V, ovrapě, v, v oblasti opravy ho máme hodně a přesto jsme mu nedávali vysokou prioritu v oblasti turistiky, byť si to zaslouží. Paní Tykau a paní Ralsander hovořila o několika dalších věcech. V rámci turistiky se musíme zabývat nejenom nízkými platy, ale obecně nízkou profesionalitou, nízkými kritériemi, že vlastně nemáme tady žádné cíle, ke kterým mohou lidé směřovat v oblasti svého profesního rozvoje. V některých zemích se to dělá, v jiných zemích je to velký problém. V podstatě spolehá se na to, že univerzitní studenti si tím budou vydělávat přes léto. A to za velmi nízké platy. A musím říci, že se to hlavně týká mé země. Jako příklad tedy. Myslím, že se musíme zabývat turistikou obecně jako sektorem se všemi jeho dopady. Hodně se tady hovořilo o trvalé udržitelnosti, ale rád bych se vyhnul tomu, aby zemědělci v určitých částech Evropy neměli vodu, ale zároveň všude rostla golfová hřiště, kde se bude bohatě zalívat krásný zelený trávník. Algarve v Portugalsku, to je krásné místo, to je sice pravda, respektive aby spíše řekl, že to bylo krásné místo, než někoho napadlo z toho udělat turistickou destinaci a poset ho golfovými hřištmi. Konec konců, kolik golfových hřišť v Evropě potřebujeme. Trvalá udržitelnost je důležitá. Především pro místní orgány, paní Vlasta o tom hovořila, že je potřeba spolupracovat s místními orgány. To je opravdu potřeba. Musíme se podívat, jaké oni mají potřeby, jaké oni mají cíle, jak oni se chtějí udržet hospodářsky eh, v dobrém stavu. Nevím, jestli v jiných zemích máte podobné problémy jako my ve Spojeném království. A to, že pátek 24 července, kdy zavřou školy, najednou vylítnou ceny na dvojnásobek. A potom rodiče aby eh, neplatili drahé dovolené, tak eh, píšou dětem omluvenky a jezdí na dovolenou v době, kdy mají být děti ve škole. A já chápu eh, zákony poptávky a nabídky, ale nedalo by se udělat něco s cenovou strukturou, která opravdu si myslím, že tlačí rodiče do toho, aby porušovali zákon a brali děti ze školy a jezdili na, na, na dovolenou v době, kdy si to můžou dovolit. Nevím, jestli to je jenom konkrétně britský problém, anebo jestli to je obecně problém v Evropské unii. Ale mě opravdu vždycky překvapuje, že moje vláda, ať už je v ní jakákoliv strana, si to nikdy nepropojila. Proč tolik dětí chybí ve škole? Možná proto, že když začnou prázdniny, tak najednou vylítnou ceny dovolených. Já vím, že zázraky vždycky chvíli trvají, ale jenom jsem o tom chtěl říci. Takže sociální aspekty, práce v sektoru turistiky, to je důležité. A také využívat nejenom přírodního bohatství, ale také průmyslového dědictví. Pane Kohlíčku, dám vám slovo, protože se mi s vámi dobře pracuje, jste mi sympatický. Já myslím, že to bylo úplně jako z toho kresleného seriálu Simpsonovi ten závěr, ale <laughs> teď jenom v dobrém, jo, pane předsedo. Takže eh, já bych měl takový dotaz, eh, jestli eh, těch 10 plus 5 lidí, kteří se zabývají turistikou, uvažuje o tom, že by se zavedla nějaká jednotná evidence, například typu satelitního účtu nebo něčeho podobného, tak jako jsme to zkoušeli v České republice. Za druhé, jestli jste se zabývali kvalifikační strukturou případně snahou trošičku dát dohromady předpoklady pro vstup do odvětví, protože někde, jak říkal i můj kolega a tak, jak to mám zjištěno, pokud chcete vykonávat činnost v turistickém průmyslu, musíte na to mít nějakou licenci, musíte splnit určité kvalifikační nebo zdravotní předpoklady, alespoň v některých částech toho oboru, a jinde je to naprosto volné ve velkých městech například se vyžaduje, aby byli kvalifikovaní průvodci třeba. Tak jestli v tomhle něco připravujete na nějaké sjednocení. A teď eh, bych se chtěl zeptat, jestli máte nějakou úvahu o sociálních podmínkách lidí, kteří pracují v turistice, v tom turistickém průmyslu. Abych nechodil daleko, například ve Velké Británii, ale i v Německu, ani ve Francii, i v Itálii pracuje v řadě případů spousta lidí za velmi podivných podmínek, které vůbec se nevejdou do zákoníku práce a které, pokud by to bylo možné, by bylo třeba změnit a mnohdy jsou tam lidé zaměstnáni i na černo, ale to je druhá záležitost. Ale ty sociální podmínky jsou tam opravdu velmi prekérní. Takže jestli i v tomhle něco předpokládáte, že by se udělalo. A ještě závěr ekologické standardy. V některých zemích je snaha e, určitá zařízení turistického průmyslu podle toho, jaké ekologické standardy splňují, tak je označovat podle toho, jestli mají bezbariérovou přístupnost, tak je označovat. A jestli také vaše skupina dělá něco v tom udržitelném rozvoji, například eh, odpadní voda po vyčištění samozřejmě se asi zpravidla nehodí na pití, ale může se použít zrovna na zavlažování a nemusí to být jenom zavlažování golfových hřišť. Děkuji. Děkuji, pane Ortone. Pár věcí tady zaznělo na vaši adresu. Takže vás poprosím o stručnost, ale přitom o snahu zodpovědět na otázky. Děkuji. No nevím, jestli v 17.27 budu schopen odpovědět na všechny tyto složité otázky, ale poděkuji vám za to, že jste přivítali naši prezentaci. Pokusím se projít všemi otázkami, asi to nebude úplně podrobně, ale později možná vám budu schopen dodat i konkrétní číselné údaje. Plně souhlasím s panem de Grandesem, co se týče příspěvku, který může turistika učinit. A příspěvek tedy turistiky obecně k evropskému projektu a k evropskému hospodářství. To je oblast, která je opravdu velice důležitá. Je to konec konců jedním z cílů Evropské unie. A teď, co se týče dalších témat, o kterých hovořil pan de Grandes, tak eh, obecně musím říci, že v podstatě s ním souhlasím. Zdá se mi, že nemůžeme se spolehat na to, že Lisabonská smlouva vyřeší vše, ale určitě řadu věcí zlepší. A teď jenom pár otázek, odpovědí na otázky, které zazněly tady. Za prvé, máme určitá čísla týkající se agendy 2000 za rok 2000 až 2006 Máme také částečné údaje z generálního ředitelství Regio, které má na starosti zprávu většinu strukturálních fondů. Už několik let žádáme o údaje skutečných výdajů na turistiku. Nemám tady sebou konkrétně údaje, ale pokud vím, v roce 2000 až 2006, pokud se dobře pamatuji, se v turistice utratilo 5 až 7 milionů euro z evropského, eh, pardon, miliard euro z evropských strukturálních fondů. A pokud vím od kolegu, tak eh, ty částky rostou v rámci finančního výhledu 2007 až 2013 bude turistika zastoupena ve všech cílových oblastech strukturálních fondů a slyšeli jsme, že se financuje stále více turistických projektů z, ze strukturálních fondů. Brzy se vám pokusíme k tomu dodat co nejpřesnější čísla, protože jsou určitě důležitá i pro úpravu finančních výhledů po roce 2013. Teď, co se kvality týče, tak k dopravě, jak víte, nejsem zodpovědný za dopravu v rámci DG Enterprise. Máme přímo generální ředitelství, které je zodpovědné za tuto oblast. Co se kvality týče, tak já sám se s tím setkávám jako turista, ale nejsem schopen v tuto chvíli přesně říci, jaká konkrétní opatření, kromě těch známých, a jakožto třeba, třeba práva cestující a podobně v této oblasti probíhají. Takže tady vám příliš mnoho podrobností nemůžu sdělit. Týká se to také potřeby mít kvalitní turistickou infrastrukturu, především co se týče intermodality a, a to třeba mezi a letadly a železnicí nebo loďmi a železnici. To jsou všechno uzly, které musí být zlepšeny. Je to ale určitě součástí širší eh, dopravní strategie k roku 2020, což je dokument, který byl přijat komisí. Takže vás poprosím, abyste byli trpěliví, pokusím se vám získat co nejvíce konkrétních údajů. Teď k rakouským poslancům. Vy jste zmínili důležitou otázku toho, co budeme dělat potom, pokud bude schválena Lisabonská smlouva. Určitě pochopíte, že takovéto otázky by spíše bylo třeba položit budoucímu komisaři, který ještě nebyl jmenován. Připravujeme podklady pro něj nebo pro ní ale asi by bylo lepší, kdyby v tuto chvíli k tomu více neřekl. Nejprve bych tyto myšlenky radši sdělil svému budoucímu nadřízenému. Nicméně Lisabonská smlouva jasně říká, co dělat nebudeme. Nebudeme harmonizovat v rámci třetí oblasti kompetence, tedy jako průmysl, a obč- turistika, sport, civilní obrana. Tam nemůžeme harmonizovat národní právo. V tomto je naše pravomoce vytyčena jasně negativně. Čili v oblasti ve třetí oblasti kompetencí nemůžeme harmonizovat. Čili pokud toto nemůžeme udělat, tak můžeme přistupovat k nelegislativním krokům. Například lepší propagace evropských destinací, posílení turistického ruchu mimo sezónu, můžeme udělat spoustu věcí, kromě těch, které by směřovaly k harmonizaci legislativy v oblasti turistiky na národní úrovni. To totiž udělat nemůžeme. Existuje řada oblastí, ve které se dá stávající činnost zlepšit. Lisabonská smlouva nám to ulehčí, protože to bude vyžadovat pouze kvalifikovanou většinu a s vaší podporou určitě budeme schopni rozvést celou řadu dalších projektů v řadě oblastí, o kterých jsem hovořil a o kterých určitě bude hovořit bývalý komisař. Určitě mu zavoláte, jakmile se dostane do funkce, nebo on vám zavolá a sdělí vám své priority, takže já bych do té doby počkal. Nevíme, co bude chtít on nebo ona udělat. Teď, co se klimatický změn týče, tak je to pravda, je to velice důležitá otázka. Všechna opatření mají posílit pozitivní dopady a zmírnit negativní dopady klimatických změn. Týká se to třeba energetické účinnosti, úspory energie, snižování emisí, to jsou všechno věci, kterými se zabýváme. Kromě toho ale ještě existuje jiný rozměr. A to rozměr místní a regionální. Evropská unie tady má možná menší dopad. A proto se snažíme na destinace trochu tlačit, aby vždy brali v úvahu otázku trvalé udržitelnosti a klimatických změn, aby si místní agendy 2021 připravovali s tím, že přitom budou mít um, v povědomí klimatické změny. Konec konců teď uh, za poslední leta vidíme, že teploty opravdu rostou. Především na jihu Evropy bylo zvláště horko. Existují určitá omezení týkající se um, cen Já si nespomínám přesně, jak to vypadá s čísly, ale mám pocit, že 50, 60, 70 milionů lidí kterým je více než 55 let, by mělo mít k dispozici více prostředků na to, aby cestovali. Navíc se obecně zlepšuje zdravotní stav, této části populace, takže jim to umožňuje více cestovat a následně se může zvýšit turistický ruch v celé Evropě. Jak jste říkal, pane předsedo, je třeba zajistit, aby rodiče nebrali děti ze škol a nejezdili na dovolenou v době, kdy mají být děti ve škole. Co se týče programu Calypso, tak na regionální úrovni proběhne řada konferencí, čeká nás třeba jedna velká v červnu příštího roku. A pro 2010 a 2011, tedy v rámci posledních let programu Kalypso, očekáváme v této oblasti konkrétnější iniciativy. Podmínky práce, zmínilo jich tady několik poslanců, v některých oblastech jsou a, tyto podmínky neuspokojivé, doufám, že nejsou příliš nelegální, jak se o tom tady také hovořilo. Je třeba spolupracovat s odborovými svazy. Vím, že odborové svazy chtějí, aby došlo k rozšíření kolektivního vyjednávání i na cestovní kanceláře a, a řidiče autobusů. Myslím si, že o tom je třeba hovořit v rámci sociálního dialogu. Je to také součástí zodpovědného chování podniků. Je to konec konců i v jejich zájmu, aby pro ně pracovali dobří a motivovaní pracovníci a nejenom někdo, kdo chce práci na pár měsíců a poté jenom přeskočí do práce podobné jiné. Je to důležité pro zajištění úrovně kvality a je potřeba, chceme-li zajistit dobrou kvalitu, aby se zvýšila úroveň profesionality v různých oblastech práce v turistice. Paní Meissner, já vím, že na vás hodně tlačíme, ale Rurální turistika to byl první tým projektu EDEN. To bylo první téma, promiňte, programu EDEN, my jsme se tomu hodně věnovali. 40% financování je přístupné i pro turistické projekty v rámci rozvoje venkova. Co se týče lidí s postižením, o tom jsme hovořili. A teď co s krizí? Jak se tedy vyrovnat s eh, dopady hospodářské krize? Mezi 85 a 90 turistů se jedná o turistiku vnitřní na evropském kontinentu. Ti, kteří přicházejí ze třetích zemí, to číslo může samozřejmě ještě růst ale je to otázka národních cestovních turistických kanceláří a také evropské turistiky. To znamená, že to odvětví samo o sobě musí přispět ještě k tomu, aby prodalo eh, Evropu jako destinaci. Pokud je o paní Vlasto, souhlasím, že zaměstnance je třeba dále vzdělávat a že je třeba podpořit malé a střední podniky. Je to zcela jistě chválihodný cíl. A řekl bych, že to bude velmi obtížné. Nesmíme zapomenout na to, že máme 27 členských států, ale máme asi 320 regionů v Evropě a 300 tisíc obcí a musíme dodržovat subsidiaritu. Na tomto základě komise nemůže s každou tou obcí z těch 300 tisíc eh, komunikovat. Možná, že je to úkol i pro ty obce samotné a regiony. Pokud je o cíle Edenu, tak eh, ty se týkají zpravidla obcí. Máme 68 eh, vítězů a čtyři kandidáty z posledního kola. A pokud je o pana Kocha, standardy pro eh, ty mládežnické ubytovny nejsou a nebudeme je dělat. To si musí odvětví upravit samo. To si musí odvětví rozpracovat ve spolupráci se spotřebiteli, ale my za komisi konat nebudeme. Takže v každém případě by to mělo být srovnatelnější, měli bychom zvýšit úroveň, abychom maximálně využili dobrou kvalitu služeb v cestovním ruchu, aby se pomocí dobrovolných standardů mohli dále zlepšovat, eh, především v těchto destinacích. Já si myslím, že Evropská unie tady má vedoucí úlohu a měla by toho maximálně využít. Na závěr, pane předsedo, hovořil jste o průmyslovém dědictví. Možná v balíčku jste si všiml jednoho tématu pro Eden. Je tam jedno téma, je to takzvaná regenerace fyzických míst, to znamená právě regenerace starých průmyslových míst, které byly uzavřeny, například staré továrny, doly, staré přístavy a tak dále. Dobře, není doprava, dědictví v oblasti železnice, Máme staré železnice, které se změnily například na různé stezky, cyklostezky po celé Evropě. To je další věc, která může být takto spolufinancována. Dobře. Myslím, ještě TSA roku 2001 jsme zahájili spolufinancující program v čle, ve všech členských státech. Pouze 17 eh, vytvořilo tyto satelitní účty a pracuje na tom Eurostat. Je to eh, na, ve směrnici statistiku, za několik měsíců obdržíte tento dokument, takže tady asi skončím. Děkuji. Nemohu vás obvinit z toho, že byste nás eh, plně neinformoval. Já osobně, my všichni jsme eh, se chtěli zabývat cestovním ruchem co možná nejdříve na půdě našeho výboru, takže vám mnohokrát děkuji za vaši prezentaci, za vaše informace, za odpovědi na naše dotazy. Nyní končím naši řádnou schůzi a budeme mít následně schůzi koordinátorů a to po třech minutách, protože si musíme udělat pauzu.